Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně, dnešní zasedání je tímto zahájeno. Nejprve přijmeme zápisy z předchozích jednání, pokud nemáte žádné námitky. A chci vás upozornit na to, že výjimečně zasedání koordinátorů je přeloženo v úterý ráno na čas od 10, eh, od 10. hodiny, nikoli od 9. a tím se spozdí i hlasování. Pokud nemáte žádné námitky, zápis se 4. 5. května může být přijat. A dnes máme mezi námi dvě skupiny návštěvníků. Srdečně vítám delegaci o 16 členech eh, výboru pro dopravu švédského parlamentu. Srdečně tady vítáme. A poté pan Rike považoval, pozval deset členů odboru, železničních odborů z Pikardie. Také je vítáme srdečně na tomto zasedání. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu programu snížení emisí znečistujících látek ze silničních vozidel. Zpravodajkou e, je paní Elžběta Lukačevská a té tedy dávám slovo. A na úvod, kde pak ji máme, paní Lukačevská, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům za všechny připomínky, které se mi naschromáždily. Já jsem se snažila všechny ty komentáře a návrhy zohlednit a doufám, že budete spokojeni s konečným zněním návrhu. Připomínám, že nařízení že tedy změna nařízení si vlastně vyžádá změnu dvou příslušných eh, nařízení. které existují k, zvlášť k lehkým a těžkým nákladním vozidlům, je to takzvané Euro 5 a Euro 6. Hlavním cílem je zlepšení stávající legislativy, snížení emisí a také snížení byrokratické zátěže pro výrobce. K tomuto balíčku bylo celkem 45 pozměňovacích návrhů. Problematická byla především otázka toho, jak měřit obsah uhlovodíků v naftě a benzínu, jaký zvolit, jaké zvolit ekvivalentní hodnoty, jak je nastavit, eh, protože v původním návrhu jsou k tomu použity delegované akty. Někteří kolegové s tím však nesouhlasili, chtěli vyškrtnutí tohoto výrazu a a my jsme tedy žádali po Evropské komisi, aby toto bylo regulováno v rámci řádného legislativního procesu. Komise však řekla, že jde o velmi technickou záležitost. Následně byly vypracovány dva kompromisní návrhy ve vztahu k metanu. To byl ten první. Po konzultacích s jednotlivými frakcemi jsme se rozhodli, po té první analýze tedy eh, zjistit, jak se na celou věc eh, dívá odvětví a žádat případně vypracování zvláštního nařízení v této věci. tedy včetně tedy eh, posouzení potenciálního dopadu takovéto opatření. A pokud jde o obsah uhlovodíků v palivech je naším zájmu chránit především eh, spotřebitele, tak aby nebyly nevýhodněni majitele aut na eh, pohon na bázi zemního plynu. Snažíme se tím totiž snížit přitažlivost, což asi není to správné slovo, ale prostě přitažlivost naftových motorů pro spotřebitele. Protože právě naftové motory významně přičívají, přispívají ke znečištění. Hodnoty by opět byly upravovány formou delegovaných aktů, ale můžeme také tedy část, která se týká těch nově nastavených limitů z textu vypustit. To tedy navrhovali někteří, já jsem však proto, aby tam eh, zmínka zůstala především proto, že to může mít eh, negativní dopad na celkový objem škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. My jsme uspořádali diskuzi se zástupci Evropské komise, se zástupci odborníků z daného odvětví a všechny připomínky a otázky, které padly, jsem se poctivě snažila zodpovědět. Jednali jsme také s ostatními zainteresovanými skupinami, včetně výrobců vozidel a doufáme, že eh, mnou vypracovaný text bude přijatelný. Eh, paní zpravodajka děkuje, pan předseda říká děkuji a nyní dávám slovo paní stínové zpravodajce. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní zpravodajko, za společnou obohacující práci. Na tom mi záleží, protože eh, mé první vystoupení znamená, že jsme dokázali dohnat ztracený čas. Pokud je nad rámec technických eh, vyjádření komise, je třeba pochopit, že evropské normy v tomto oboru představují významný, významnou orientaci pokud jde o znečištění vzduchu, která způsobuje vážné problémy v oblasti veřejného zdraví v Evropě. A chci vyzdvihnout návrh, který se ubírá správným směrem, tedy návrh komise a také naši zprávu. Je důležité uvést limity eh, NO2, které přispívají významně znečištění v městských oblastech. Pokud jde o celkové uhlovodíky je, je třeba umožnit eh, vstup na trh alternativních vozidel fungujících na plyn a tak to bude možné snížit eh, evropské cíle snížení emisí CO2. Chtěla bych doplnit návrh v několika bodech. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů, abych podpořila, abych, eh, aby byly zkoušky v reálných podmínkách a zkoušky výrobců by měly odrážet skutečné provozní podmínky, aby v praxi evropské normy byly dodržovány, což se zatím vždy neděje. Také jsem si vědoma toho, že komisa zahájila práci v tomto směru, ale je nezbytné jasně uvést odkaz na reálné podmínky používání. Pokud jde o zahrnutí metanu do výpočtu emisí CO2, Zatím jsme neměli dostatečný přehled nad tím, zda to skutečně ovlivní alternativní vozidla. Pokud je tento návrh oprávněný, abychom vyvážili eh, celkové zvýšení uhlovodíků, eh, žádal jsem o to, aby komise nezahrnula metan jako CO2 v aktech přenesené pravomoci, ale aby se vrátila s legislativním názorem po, návrhem po konzultaci hlavních subjektů. Je důležité, aby zahrnutí metanu do emisí CO2 bylo v souladu s evropskou legislativou v oblasti emisí CO2. A to budeme revidovat v roce 2016. Stále pokud je o obohacení návrhu komise, chtěl bych podpořit pozměňovací návrhy z prodajky, abychom upřednostnili eco-driving chápu zájmy kolegů, které chtějí nahradit aktiv přenesné pravomoci jako legislativní návrhy, s tím, že jde o zásadní prvky, jak, podobně jako je tomu u stanovení limitu pro NO2. A pokud jde o limity NO2, to by mohlo být kontraproduktivní. Proč? Pokud se shodneme na tom, že bychom měli jednat bez, bez odkladu, ty přesné pravomoci jsou vhodnější, abychom eh, tedy u NO2 nes, nes, nespomalovali postup. Kromě toho jsem chtěl také předložit pozměňovací návrhy, abychom stanovali lhůty pro to, aby komise co nejdříve přijala nezbytné kroky. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. A nyní díky Foster. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce za veškeré informace. Bylo by zajímavé vidět, jak se k této zprávě postaví výbor pro životní prostředí. Obecně můžeme podpořit myšlenku vrátit se zpátky k procesu spolurozhodování, nikoli tedy eh, k užití delegovaných aktů. My jsme to od začátku nepodporovali. A ještě několik dalších připomínek. Mm, především pokud je o to, co nepodporujeme. Některé pozměňovací návrhy jsou v pořádku a některé z nich asi i podpoříme, ale máme problém s těmi pozměňovacími návrhy, které hovoří eh, o koncových eh, emisích uhlovodíků a dusičnanů v případě zážehových motorů za nízkých teplot. Ehm, je to totiž okrajový jev, nemyslíme si, že by to byl problém a nemyslíme si, že je třeba to regulovat. Další oblast, proti které budeme, je eh, tedy změna v použitém zařízení, kterým se měří emise Nové zařízení by se zaměřovalo především na těžká nákladní vozidla a s tím nemůžeme souhlasit. Jinak tady ty pozměňovací návrhy budeme hodnotit eh, jeden za druhým tak, jak budou řešeny. Je škoda, že některé z těch původních principů eh, se vytratily, ačkoliv s těmi jsme původně souhlasili. Ale uvidíme tedy, jak ehm, balíček obstojí před výborem pro životní prostředí. Děkuji a nyní Gazína Meister. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Je to velice technický materiál, to je pravda, ale je pravda, že je nutné, abychom věděli, co se dá dělat ve snaze snižovat emise a především tedy emise tuhých částic. My se ovšem díváme na metan trochu jinak než zpravodajka. Je to sice skleníkový plyn, ale nám tady nejde o redukci skleníkových plynů v tomto nařízení. A proto jsme proti tomu, aby byl zahrnut, i když samozřejmě mají emise metanu dopad na životní prostředí, ale já myslím, bychom se měli soustředovat spíše na emise tuhých částic a také CO2 ale ní nikoli tady ty takzvané užitkové nebo nosné plyny. Tady bychom totiž potřebovali mít k dispozici víc vědeckých poznatků, abychom mohli rozhodnout, proto bychom to tam neměli zatahovat, proto tady nemůžeme podpořit pozměňovací návrh 1, protože další členové ALDE nejen já jsme tedy k tomu předložili samostatný pozměňovací návrh, který ovšem nebyl vůbec zohledněn a podle našeho názoru tedy metan tady nemá co dělat. Také máme problém s druhým kompromisem, protože tam jde o to, že komise nyní získává vlastně formou delegovaných aktů daleko větší moc a pravomoce a já si ale myslím, že to je tedy něco, co by mělo být rozhodováno v procesu spolurozhodování nestačí říct ano nebo ne, pokud je nám předložen legislativní návrh. My eh, se musíme aktivně zapojit do jeho přípravy a proto my, tedy jako ALDE, nepřipustíme možnost eh, jak si vynechat parlament ze hry v této věci. Jsme tady pro klasický legislativní proces, nikoli delegované akty. Pokud jde tedy ten um, povinný proces měření emisí, tady jsme uh, proti. Pokud výrobce něco takového má k dispozici, je to pro něj výhoda a uh, tu tedy může dobrovolně používat. Nemá však smysl trvat na tom, aby to byla uh, povinnost. A konečně, pokud je o měření emisí, tedy nám především jde o měření v takzvaném reálném čase a kolegové socialistové už poukázali eh, na to, že komise vlastně eh, neprovedla simulace toho, jak by to opravdu probíhalo v praxi a proto by bylo dobré nejprve počkat na to, až komise eh, dopracuje tento koncept a pak teprve řešit potenciální hodnoty protože nyní vlastně předjímáme výsledky práce komise v této oblasti. A to je nepřijatelné. Někteří kolegové v naší frakce se na to dívají stejně. Proto budeme hlasovat v některých věcech jinak než paní zpravodajka, i když je to trochu ironické, protože i my jsme se snažili o nalezení co nejrozumějšího výsledku. Jde nám všem především o zlepšení kvality ovzduší, zvláště pokud jde o emise produkované nákladními vozidly. Děkuji. Další je paní Maja Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Děkuji vám. Děkuji zpravodajce za zpracování Eh, této velice technické problematiky. Já jsem si jistá, že jsme dospěli ke kompromisu, eh, který bude přijatelný, i když se zdá, že některé frakce nesouhlasí s úplně všemi otázkami. Ale je to pochopitelné, protože to je velice náročné téma. Nicméně myslím, že eh, jdeme správným směrem, že se nám daří řešit ty jednotlivé odborné otázky, což je velice důležité pro snížení celkového objemu emisí. Myslím si, že je třeba změnit způsob eh, urbanistického plánování, změnit eh, přístup k dopravním politikám, Eh, například sdílení vozidel může být dobrým řešením. Před eh, zasedáním COP21 je potřeba vyjasnit, eh, co jsme připraveni udělat ve prospěch životního prostředí, ve prospěch naší budoucnosti. Musíme mít na paměti, že emise z dopravy zabíjejí více lidí než e, dopravní nehody. A není to tedy nic zanedbatelného. Děkuji. Děkuji. Well, thank you, Chair, and thanks for the rapid... Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Snižování eh, znečištění ovzduší hned u zdroje, a to veškerého znečištění, by mělo být naším cílem. Normy Euro 5 a Euro 6 jsou možností, jak to udělat. Nicméně, návrh komise nezmiňuje žádná opatření, která by skutečně vedla ke snížení emisí. Prostě zahrnuje eh, opatření zaměřená na flexibilitu v rámci členských států. My můžeme podpořit některé pozměňovací návrhy, například pokud jde o měření eh, spotřeby, a najdou se některé části tohoto návrhu, které opravdu přispívají významně k snížení emisí. Můžeme také podpořit pozměňovací návrh 1, tedy kompromisní znění, eh, který umožňuje vzít v emise metanu a vyjádřit je jakožto ekvivalent CO2. A také Vítáme nastavení nových limitů pro eh, nové osobní vozy a lehké, lehká nákladní vozidla. Pokud jde o kompromis 2, my se nemyslíme, že vozidla na zemní plyn by měla mít nějaké výjimky, pokud jde o emisní limity a proto nebudeme pod, nemůžeme podpořit kompromisní návrh 2, který vlastně předpokládá nárůst celkových emisí uhlovodíků. Děkuji. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio la relatrice. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat naší zpravodajce za její práci. Je jasné, že u znečišťování není to řešení eh, úplně jednoduché není jednoduché přejít k způsobům, které jsou méně znečišťující. Tato zpráva se snaží o přijatelný přechod v souvislosti s užíváním metanu a pak tady je také otázka vypočítávání emisí. Je tady ale problém toho postupu, který byl zvolen. Mluvilo se o aktech přenesené pravomoci. Na to už poukazovali zástupci několika frakcí. Nicméně E, není na parlamentu, aby navrhl změnu postupu. Musíme se držet běžného postupu. V pozměňovacích návrzích žádáme komisi o nový návrh. Neexistuje žádné e, generické hodnocení dopadu, jak už e, bylo diskutováno i na schůzce stínových zpravodajů. Přetrvávají tady ještě otazníky a proto i my jsme připravili pozměňovací návrh v tomto smyslu. A ještě mám tři osoby na seznamu řečníků, takže vám dávám každému jednu minutu, protože jsme pod časovým tlakem. Ja, vielen Dank. Děkuji. Máme tady velice ambiciozní cíle emisí CO2 v oblasti dopravy a výroby automobilů a je třeba říci, že hospodářská, že je za to zodpovědná i hospodářská soutěž v automobilovém sektoru v Evropě. Nicméně ty výpočty na další roky, a to se opírám o kompromisní návrh 1, eh, nikde neuvádějí metan, vzhledem k tomu, že metan tedy zaprvé nesouvisí se spalováním a za druhé, pokud bychom do těchto výpočtů metan zahrnuli veškeré ty předpoklady, ze kterých vycházíme, by to postavilo na hlavu. A je tedy třeba nalézt rovnováhu mezi zájmy eh, ochrany životního prostředí a potřebami odvětví dopravy. My konec konců nejsme uh, výborem pro životní prostředí a z tohoto pohledu mám trošku problém s těmi výpočty, o které se opírá kompromisní návrh 1 a to jsem tady chtěl také říci. Děkuji a nyní Jens Nielsen. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je otázka, na kterou jsme narazili i v úvodních diskusích, když jsme říkali, jak se tady překrývá s výběrem pro životní prostředí. Nejdůležitější jsou ty mezní hodnoty. Musíme zavést tvrdé mezní hodnoty, které povedou průmysl ke změnám, aby se skutečně firmy vydaly tím správným směrem. My tady pracujeme na technických aspektech. A když se snažíme regulovat nejrůznější technické detaily, tak možná pak můžeme i e, zkomplikovat ty inovace protože dnes třeba jsou věci, které jsme neznali před třemi roky e, a dnes už fungují a neměli bychom tedy e, provést nadměrnou regulaci těch technických aspektů. Děkuji a nyní Werner Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Jenom taková jedna připomínka. Tento balíček se, by se měl týkat především znečišťování životního prostředí látkami, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, včetně tuhých částic. Existují technická opatření na snížení těchto emisí. Tady je třeba nastavit určité prahové limity. Potom tady máme eh, velice jedovaté plyny na bázi dusíku, velice škodlivé, které se v procesu spalování dostávají do ovzduší. 80% ovzduší, jak víte, tedy se stává eh, z eh, kyslíku a zbytek z dusíku a samozřejmě je třeba snižovat emise dusíku, například pokud jde o, o oxid dusičnatý, ten je velice nebezpečný pro lidské zdraví. My už jsme od roku 2011, tedy dlouhé roky, bojovali za nasazení emisních limitů, nové nastavení těchto limitů u lehkých e, nákladních e, vozidel. Eh, takto nově nastavené limity předpokládají spotřebu 5 litrů nafty na 100 eh, kilometrů a Dá se říci, že vždy, když dojde k redukci uhlovodíků, protože uhlovodíky jsou vlastně takovým eh, činitelem, které umožňuje, který umožňuje spalování, tak tedy vznikají dusičnany, ale to je tedy skutečnost, kterou vlastně tento návrh vůbec neřeší. Komise ji zmiňuje pouze v důvodové zprávě v úvodu nařízení. Pan předseda zasahuje, říká, že tady to už dávno utekly dvě minuty. Já chápu váš argument, ale je to teď, myslím, na komisi. Děkuji vám, dobré odpoledne, dámy a panové. Pokud jde o komisi, my nemáme žádné konkrétní komentáře. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za eh, všechny předložené pozměňovací návrhy. Myslím, že jdou správným směrem. Je tady společný jmenovatel mezi návrhem Evropské komise a vaším návrhem jste snížit eh, emise z silničních vozidel a zvýšit jejich energetickou účinnost. My se budeme těšit na výsledek zítřejšího hlasování vašeho výboru. Děkuji. Děkuji. A ještě nyní opět paní zpravodajka. A kdybych mohla, to bym každému. Děkuji. Kdybych mohla, všechny vaše návrhy bych zohlednila, ale víme, že to není možné. Chci se vyjádřit ke kompromisnímu návrhu 1 k metanu. My jsme tady řekli ne delegovaným aktům a žádáme, přehodnoc, aby komise přehodnotila situaci a vzala v úvahu výsledky konzultací se zástupci automobilového odvětví a dalšími zainteresovanými skupinami. Pokud by komise měla pocit, že tento návrh zachází příliš daleko, tak se k věci ještě můžeme vrátit, ale my jsme se snažili tedy zohlednit eh, potřeby všech a já děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali, děkuji stínovým zpravodajím, děkuji komisi. Děkuji, děkuji eh, jak paní zpravodajce, tak stínovým zpravodajem Hlasovat se bude zítra v 10. A tím se dostáváme k dalšímu bodu programu prezentace lotyšského ministra dopravy pana Andreje Matise ohledně závěru předsednictví. My vás tady srdečně vítáme a těšíme se na váš projev. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Kramere, dámy a pánové. Vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem velice rád, že mohu být mezi vámi a informovat vás o eh, závěru lotyšského předsednictví. Minulý týden se ministři dopravy sešli v Lucemburku, domluvili se na obecném přístupu k návrhu směrnice technických požadavků eh, na lodě na vnitrozemských vodních cestách. Předsednictví i členské státy se snažily vylepšit původní strukturu návrhu, vyjasnit e, zeměpisnou působnost a zapracovat tam koncept technického expertního výboru CCSNAI. E, také se e, snažíme tady se věc spolupracovat s komisí. Je třeba říct, že na začátku června ten příslušný výbor se obrátil na členské státy s potřebou eh, shodnout se na vzniku a rozsahu působnosti tohoto výboru. To bylo velice důležité, aby se na tom členské státy shodly, abychom mohli pokračovat v této problematice důležité pro vnitrozemské vodní cesty. Jsem si jist, že nadcházející lucemburské předsednictví eh, dosáhne toho, že Rada i parlament eh, se dohodnou na této směrnici, tak aby Evropa mohla pokračovat ve snaze o vytvoření multimodální dopravy, do které budou zapracovány i vnitrozemské vodní cesty. Dámy a pánové, v oblasti eh, silniční nebo pozemní dopravy lotyšské předsednictví se soustředilo na železniční dopravu. Navazovali jsme na to, čeho bylo dosaženo za italského předsednictví, na dohodu dosaženou s parlamentem během italského předsednictví a také jsme se snažili dosáhnout přijetí základních právních aktů v oblasti silniční dopravy. To jsou směrnice týkající se rozměru některých vozidel a dále eh, texty týkající se přeshraničních eh, pokut, tak abychom vylepšili bezpečnost silniční dopravy v Evropě. Pokud jde o bezpečnost silniční dopravy, chci vás informovat, že minulý týden na Radě ministrů členské státy obdrželi od komise informaci ohledně průběžného přeskumu politického rámce pro bezpečnost eh, silničního provozu 2010-2020. Vítáme skutečnost, že i lucemburské předsednictví v říjnu tohoto roku na Radě ministrů chce řešit otázku bezpečnosti silniční dopravy kontextu Bílé knihy o dopravě. Teď se ještě vrátím k železnicím. Jak už jsem říkal v lednu tohoto roku, když jsme se poprvé sešli, eh, naše práce na čtvrtém železničním balíčku eh, byla jednou z priorit lotyšského předsednictví v oblasti dopravy. Předsednictví eh, skutečně investovalo velké úsilí do diskusí Eh, o obou eh, pilířích tohoto balíčku a díky tomu jsme dosáhli velkého pokroku v obou částech. Pokud jde o ten tržní pilíř, předsednictví slíbilo, že naváže na práci za italského předsednictví, že se tedy připraví a proskoumají různé kompromisní texty o DSO a o zprávě eh, sítí. Vzhledem k tomu, že to téma je politicky citlivé, tak na radě v březnu jsem vyzval kolegy, aby nám dali další vodítka pro práci na radě v některých otevřených otázkách. Pokud jde o to eh, řízení, eh, týká se to vlastně nezávislosti správců infrastruktury, úlohy regulačních orgánů a pokud jde o VSO, tam je to vlastně otázka přístupu ke kolejovým vozidlům. Na základě těchto vodítek z členských států jsme eh, pokračovali v práci na technické úrovni a podařilo se nám dořešit většinu otevřených otázek. Ta práce za našeho předsednictví eh, vycházela z některých kompromisních textů. Byly to vlastně první kompromisní texty, které byly zveřejněny Eh, od doby, kdy ten železniční balíček byl na začátku roku 2013 na eh, vrhnut. Minulý týden jsme předložili zprávu o pokroku radě ministrů a byl jsem rád, že eh, kolegové měli pocit, že ty dosavadní diskuse jsou plodné a že to je tedy podstatný příspěvek k dosažení dohody mezi členskými státy. Nadcházející lucemburské předsednictví a zvláště ministr Bauš jsou velice vstřícní a chtějí pokračovat eh, v diskusi o té politicky citlivé části balíčků a také chtějí zahájit ještě letos jednání s parlamentem. Pokud jde o ten technický pilíř, eh, tam jsme ještě nedokončili všechnu práci. V návaznosti na intenzivní diskuse se nám podařilo vyřešit eh, většinu otevřených otázek a jsou to řešení, která podporuje i průmysl. Chtěl bych využít této příležitosti a jménem předsednictví bych chtěl poděkovat vám i vašim spolupracovníkům za konstruktivní spolupráci na obou eh, částech tohoto balíčku. Ve středu bude devátý trialog a rada doufá, že to je už poslední trialog na toto téma ty stále otevřené otázky týkající se aktů přenesené pravomoci pro, pro váděcích aktů a přechodných období, to jsou poslední překážky k dosažení konečné dohody. Spravodajové a stínoví spravodajové Eh, mm, se tady zabývali eh, těmito technickými eh, aspekty a my teď jsme se už díky tomu dostali do tohoto rozhodujícího okamžiku. Je mi jasné, že ten poslední krok bude náročný pro obě strany, ale zároveň už si myslím, že je třeba dosáhnout nějaké dohody. Musíme mít na zřeteli základní cíl technického pilíře toho balíčku, to je podpora průmyslu. Vzhledem k současné situaci na mezinárodních trzích je zcela zřejmé, že e, musíme mít na zřeteli i situaci mimo Evropskou unii. Evropské instituce tedy musí učinit maximum pro to, aby efektivně podporovali evropský železniční průmysl. Vážení kolegové, já jsem přesvědčen, že je možné najít řešení ještě na trialogu tento týden. Chtěl bych poukázat na to, že bez ohledu na potíže předsednictví eh, pokračovalo eh, i v diskusi o právech cestujících o letecké dopravě. To vlastně dělali už, dělala už Litva a Řecko. Pro nás to bylo jednou z priorit v oblasti letecké dopravy a tady jsme se skutečně snažili najít také kompromis v otevřených záležitostech a Dosáhli jsme velkého pokroku v diskusích. Předsednictví navrhlo kompromisy, ještě tady jsou ale otázky mm, kompenzačních eh, hranic a otázky kompenzací u eh, zmeškaných přípojů. Pak je tady také problematika Gibraltaru, která také ovlivňuje eh, otázku práv eh, cestující v letecké dopravě, ale já doufám, že se to nějak dořeší a že Rada bude schopna dosáhnout kompromisu, tak aby byly chráněny zájmy cestujících i zájmy průmyslu. Říkala jsem, že otázka Gibraltaru trochu omezovala ten pokrok, kterého jsme dosáhli v této věci. Letecký průmysl nicméně čelí velkým výzvám. Lotyšské předsednictví se tedy snažilo přispět eh, do diskusí o strategických prioritách, které se vedou i v průmyslu samotném. A my jsme tedy 13. března uspořádali pracovní oběd v rámci Rady ministrů a tam jsme se soustředili na tři nejdůležitější problematiky letecké dopravy. A sice to je vnitřní i vnější konkurenceschopnost evropské letecké dopravy, dále příspěvek k růstu a zaměstnanosti a za třetí interoperabilita eh, leteckých služeb v Evropě. Pokud jde o to první téma, ministři se zabývali eh, administrativní zátěží a také pravidly pro státní podporu eh, společností a letišť je třeba zajistit, eh, aby existovala přiměřená infra- kapacita infrastruktury a my na tom spolupracujeme i s leteckými dopravci. Pokud jde o druhé téma, ministři se shodli, že eh, je třeba přispět k agendě růstu a zaměstnanosti, že bude třeba tedy podporovat výzkum, urychlit zavádění nových technologií, podporovat eh, systém SESAR a eh, také tedy více usnadňovat propojení letecké dopravy. Pokud jde o třetí téma, to byla interoperabilita. Všichni jasně řekli, že tedy vnitřní a vnější interoperabilita je důležitá pro budoucnost průmyslu. Neměly by se posilovat jenom ty velké dopravní uzly, ale je třeba zajistit interoperabilitu, i mm, pokud jde o napojení na mm, periferní letiště. Eh, rok 2015 je v pracovním programu komise zmíněn jako rok letecké dopravy. Komise pracuje na novém balíčku a doufáme, že v tom balíčku zohlední tyto strategické aspekty, které potvrdily členské státy. Vzhledem k stále se eh, lepšujícími vyhlídkami týkající se eh, vlastně napouštění paliv do eh, letadel na dálku nebo do dronů, tak jsme se tím zabývali a ve spolupráci se zástupci průmyslu jsme diskutovali nadcházející výzvy u tohoto rychle se rozvíjejícího odvětví. Byla, bylo přijato prohlášení z Regi na toto téma a myslím, že to je důležitý příspěvek budoucí regulace v této oblasti. Lotyšské předsednictví se také zabývalo ehm, externí politikou v oblasti letecké dopravy Pracovali jsme na bezpečnostní dohodě s USA, na dohodě s Brazílií a také chceme zapracovat Chorvatsko do některé, některých dohod, které již byly uzavřeny dříve. Další prioritou Lotyšska bylo eh, zapojit Evropu. Na konci dubna se v Rize konalo jednání, kde bylo přijato prohlášení z Rigi, kde je uvedeno, že členské státy jsou připraveny zlepšit spolupráci v oblasti dopravy tím, že budou zavádět integrovanou, integrovaný utržitelný systém eh, pozemní dopravy, a to včetně propojení mezi Azií a Evropou. Eh, účastníci podpořili rozšíření dopravních sítí vzhledem k stále se rostoucím objemu obchodu mezi Azií a Evropou. Zvláště pokud jde o koridory v pozemní dopravě, to by měla být vlastně takové eh, doplnění eh, těch klasických eh, námořních cest. Hodně jsme se také bavili o propoje- transkontinentálních propojeních v železniční dopravě. Samozřejmě je jasné, že velice důležité jsou sítě TNT a e, sítě koridorů. Na březnové radě ministrů jsme proto zorganizovali diskusy na toto téma. Eh, je, investice jsou jedním z pilířů eh, výročního tabulky růstu a zkoumali jsme také to souvislosti s průběžným přeskumem evropského semestru. Zaměřovali jsme se hodně na rozvoj dopravní infrastruktury, na posílení investic, tak aby se zlepšil růst a zaměstnanost v této oblasti. Byla to také příležitost pro ministři, ministry dopravy, aby jednali o těchto problémech v širším kontextu. Také chci zdůraznit Junckerův investiční plán a jeho význam pro dopravu. Budeme muset všichni maximalizovat své úsilí, abychom zajistili, že doprava bude eh, důležitou eh, součástí eh, tohoto investičního plánu protože první spolupráce má začít už na podzim. Podrobnější diskuse o rozvoji TNT, pokud jde o zavádění a investice, začnou již příští týden v Rize. Budou to takzvané dny TNT v Lotyšsku, které pořádáme spolu s Evropskou komisí. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, poslancům tohoto výboru a pane Kramere eh, i vám osobně za konstruktivní spolupráci a doufám, že tento týden spolu s lotežským, mm, to lotežské předsednictví bude moci učinit poslední eh, krok k úspěchu a také bych chtěl popřát hodně štěstí příštímu lucemburskému předsednictví. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji panu ministrovi. A mohu vás ujistit, že jsme velice spokojeni s tím, jak probíhal trialog s lotyšským předsednictvím ve věci tohoto balíčku. Zůstaly otevřené už jen tři věci. Tady je třeba tady najít výsledek, který uspokojí všechny. My doufáme, že se to eh, podaří, ale samozřejmě nebudeme věc uspěchávat, protože obsah má přednost před lhůtami. A... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. První zprávy týkající se hodnocení lotyšského předsednictví jsou pozitivní. Je třeba to zdůraznit a říct si to nahlas a srozumitelně. Přísloví říká, nechvalme dne před večerem, ale přesto můžeme konstatovat, že to, co jsme zatím slyšeli, nám umožňuje poblahopřát panu ministrovi k půl roku předsednictví a jsem rád, že jsem slyšel, že se mohli opřít o italské předsednictví. My jsme ve skutečnosti za italského předsednictví příliš úspěchu nezaznamenali, ale zřejmě k ním došlo. A jsem rád, že pan ministr začal eh, tedy vnitrozemskou vodní dopravou. Je to velmi významné, že právě tímto zahájil. Eh, Rýnská komise udělala významný pokrok a bude to inspirací pro podunajské státy. Pokud jde o EFSI, pan ministr o tom mluvil úplně na závěr a pochopíte, že náš výbor je velmi kritický, pokud jde o financování IFSI. Museli jsme opustit řadu prostředků, které byly vyhraženy pro nás a budeme bedlivě sledovat budoucí předsednictví a budeme dbát toho, aby doprava dostala strategické investice. Pokud jde o železnici, některé gordické uzly je třeba rozetnout příští středu a věřím, že Rada bude schopna prokázat pružnost, pokud jde o akty v přenesené pravomoci a přechodná období, protože v takovém případě bychom mohli připsat tedy tuto záležitost k dobru od tyžského předsednictví. A proč neexistuje obecný přístup? U politického pilíře v zákulisí jsem zaslechl, že jste hodně pokročili, ale zatím tedy nebylo možné to dotáhnout v červnu do konce a je třeba se spolehnout na Lucemburčany. Ještě k, eh, k, k letecké dopravě, pane ministře. Je tragické, že v této oblasti jsme neudělali pokrok ani opíť za šest měsíců je tu problém eh, a eh, spor mezi Spojeným královstvím a Španělskem, ale věříme, že Lucembursko využije úspěchu lotyšského předsednictví, tedy děkuji za vaši spolupráci a to ukazuje ještě jednou, že malé země jsou někdy schopnější než velké. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážený pane ministře, také za moji frakci vám chci poděkovat za uplynulé pololetí, kdy jste nás doprovázeli v naší práci. Já se mohu připojit k těm, kteří řekli, že ta práce byla opravdu efektivní, vyrovnaná a všechny formulace byly eh, zvoleny takovým způsobem, že jsou přijatelné pro všechny. Většinou šlo eh, tady vyvážený přístup eh, ke čtvrtému železničnímu balíčku. To není žádným překvapením, že jsme mu věnovali velkou pozornost, protože ten je velmi důležitý, zvláště pro některé členské státy, přičemž celá řada z nich prosazuje velmi rozdílné priority. A právě proto chci poděkovat za veškerou práci na tomto čtvrtém železničním balíčku, zvláště pokud jde o technické aspekty protože i tady se podařilo dosáhnout pokroku a po vašem předsednictví, lucemburské předsednictví, bude už čtvrtým předsednictvím rady, které se bude zabývat tímto čtvrtým železničním balíčkem a, a mezi tím se tady podařila dosáhnout významného pokroku. Vy jste hovořil o nastavených technických parametrech, o tom, jak zvolit přechodné období, jak upravovat věc, dali prováděcími nebo delegovanými akty. A to budeme řešit i například příští týden. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že je třeba najít formulaci, která bude přijatelná pro radu. Také si myslím, že pokud jde o politický aspekt balíčku, lucemburské předsednictví bude vyvíjet snahy i v této oblasti. My je můžeme podpořit, aby ve chvíli, kdy dojde ke schodě v technických záležitostech, bylo možné celý balíček protlačit i z politického hlediska. Já si v tomto ohledu myslím, že není moc chytré ani politicky vyspělé to, co je technické a co už bylo dohodnuto v balíčku. Nechat ležet stranou a udělat z těch technických parametrů, tak říkajíc, rukojmího politických eh, vyjednávání. Protože eh, tyto parametry mají přímý dopad například na otvírání trhu s osobní dopravou. To bychom neměli dělat. Já jsem toho, návrhu, toho názoru, že parlament už byl, ukázal velkou trpělivost za posledních třech nebo čtyřech předsednictví. A já osobně bych si přál, aby byla konečně nastavena finální lhůta pro veškerá jednání, pro uzavření práce na technických parametrech a to nejpozději před tedy ministerskou radou 8. října já eh, jsem přesvědčen, že jde o to, abychom prosadili co nejrychlejší eh, vstup tohoto balíčku v platnost a abychom toho dosáhli je třeba nastavit finální datum veškerých politických vyjednávání. Protože jde o balíček, na který odvětví už dlouho čeká a jak už bylo řečeno, technické parametry se už většinou podařilo dořeč, dořešit. To je tedy k tomu čtvrtému eh, železničnímu balíčku. Nyní pár slov k EFSI. Tady je třeba přiznat, že oba naše zpravodajové odvedli vynikající práci za obtížných okolností. Evropská komise není schopná postupovat dostatečně rychle, formulovat nějaké řešení, které by umožnilo tento tzv. Junkrův plán převést do praxe. My, naše frakce není proti Junkrovu plánu, nechápejte mě špatně, ale jde o to, aby tedy konkrétní aktivity spojené s tímto plánem opravdu eh, přinesly přidanou hodnotu. A tady se zase dívám kriticky na Evropskou radu a Evropskou komisi, které podle našeho návrhu nepředkládají nejlepší možné výsledky. To se týká těch takzvaných budoucích balíčků nebo budoucích rozpočtových kategorií, ať už jde o širokopásmový internet, železnici, alternativní módy dopravy a podobně. Nemůžeme si tedy dovolit, abychom v rámci té strategie Evropa 2020 eh, ke konci celého období dospěli k určitým drobným pokrokům a mezi tím vlastně byly vynaloženy veškeré rozpočtové prostředky, které jsou značné. Eh, to tedy nepřipustíme a proto upozorňujeme na to, že všechna kritéria pro ten nástroj eh, propojení Evropy jsou už předmětem práce po dobu více než eh, dvou let. A je důležité, aby tedy tato kritéria potom konečně EFSI měla možnost prosadit. A pokud jde o lucemburské předsednictví, těm chci popřát co nejvíc úspěchů v příštích šesti měsících. Eh, naše frakce je připravena vás tom podpořit. Děkuji. Jackie Foster. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme lotyšskému předsednictví. Nebudu příliš komentovat čtvrtý železniční balíček. Víte, Roberta Síla velmi dobře. A on byl v popředí eh, po celá léta, když spolupracoval s kolegy na postupu tohoto eh, balíčku. Udělal pokrok, ale nebylo to jednoduché. A jsem si jistá, že je tu ještě dlouhá cesta před námi. Co se týče, nebudu pokud jde o vnitřní vodní cesty, v některých eh, členských státech byly tyto vnitřní vodní cesty nedostatečně využívány a pokud můžeme využít jakoukoliv formu dopravy, která existuje a kde infrastruktura existuje, tak je to asi to nejlepší, co můžeme dělat, zejména pokud chceme přepravovat nákladní dopravu, která by neměla jít po zemi, no, po železnici zprávy, které se týkaly eh, silniční bezpečnosti, to je opravdu vítané, protože nikdo z nás si nepřeje, aby eh, lidé eh, páchali činy, které jsou v rozporu s, s pravidly silničního, provozu v zahraničí a byly beztrestní. A máme vždy výzvu různých právních systémů a myslím, že to bylo velmi pozitivní. Pokud jde o letecký balíček, tedy nadcházející letecký balíček, zmínil jste eh, prohlášení z Rigy a samozřejmě eh, jsem, jsem prodajkou pro civilní využití dronů a bezpilotních prostředků a členské státy komise uznává, že to je rychle rostoucí trh a je to skutečně další fáze vývoje letectví. Takže jsem velmi potěšena touto prací, je to velko, velká výzva, nemáme žádné odkazy z minulosti v tomto směru a úzce spolupracuji s kolegy a věřím, že z toho vzejde něco dobrého později v letošním roce. Je smutné, že některé věci byly zdržovány a pokud jde o jednotné evropské nebe, tak to je nesmírně důležité. A věřím, že v tomto směru je paradoxální, pokud jde například o Gibraltar, Spojené království nemá problém s Gibraltarem, to je svrchované území Británie a její veličenstvo královna je hlavou státu na tomto území, ale když jsme zahájili proces práv cestujících u jednotného evropského nebe, tak měli jsme eh, španělskou komisařku Loyola de Palacio a já jsem zasedal zde v parlamentu a nikdo žádné problémy nezaznamenal. A po deseti letech jsme se dostali do směšné situace, kterou je skutečně třeba řešit a někteří lidé by skutečně se měli zamyslet a nad dopady svého chování. A už se to už se stalo i to, že někteří další poslanci k tomu připojili a je třeba, abychom postoupili s jednotným evropským nebem a je třeba vyřešit také práva cestujících. Tedy celkem za to chceme vřele poděkovat lotyšskému předsednictví za naši politickou skupinu, za vše, co jste odvedli. A skutečně jste nechali věci v optimálním stavu oproti minulosti a věřím, že budeme i nadále v kontaktu v následujících měsících a letech. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Také za liberální frakci chci poděkovat za veškerou práci vašemu předsednictví. Bylo to vaše první předsednictví, takže to jistě bylo velice napínavé a já myslím, že jste se osvědčili. Chci se vyjádřit jen k několika málo věcem. Nechci opakovat to, co už to bylo řečeno, ale chci tedy eh, pochválit vaše práce v sektoru vnitrostátní říční dopravy. A Německo patří k zemím, které jsou protkané říč, říčními kanály a pro nás to bylo velmi důležité. Pokud je o železniční balíček, také to byl velice náročný eh, materiál a vám se podařilo dosáhnout průlomu v technických parametrech eh, my jsme se o to pokoušeli už v minulosti, díky některým členským eh, státům se nám to nepovedlo, nebudu na nikoho ukazovat eh, prstem a víme, že tady z triágu je naprosto jasné, jaké je mínění většiny, vy jste však přesto tedy pracovali na tomto železničním balíčku dále. Pokud jde o leteckou dopravu, tady máme jiný typ problémů. Tady nám jde o zavedení jednotného evropského eh, leteckého prostoru, který naléhavě všichni potřebují a já jsem eh, slyšela nejen ze strany Německa, ale také Británie a Španělska připomínky, eh, že je důležité zaměřit se na větší mobilitu evropských občanů a neomezovat se na to, kdo má kde suverénní území. A samozřejmě to však má vliv na provoz jako takový. Pokud jde o drony, tady tady vám chci pogratulovat, vy jste dosáhli zase velkého pokroku právě v těch okrajových oblastech eh, sektoru dopravy a přispěli jste ke zlepšení v těchto věcech. A pokud jde o EFSI a TSF, vy jste řekli, že tedy ta doprava musí být dobře zastoupena na půdě EFSI. Eh, z vašeho hlediska je to jasné, vy jste ministr dopravy, ale je důležité, aby EFSI a TSF, TSI vzali v úvahu i eh, návrhy komise a je třeba, že návrhy, je třeba říci, že návrhy komise jdou vlastně proti duchu původního a Junkrova plánu. Čili my tady jako parlament v podstatě hájíme jádro těch hodnot na základě původních rozhodnutí a pokud by Junkerův plán skutečně přispěl k větším investicím ze soukromého sektoru, bylo by to dobré, ale nás znepokojuje současný vývoj v této věci a je proto tedy uh, Eh, důležité zaměřit se na to, jak vy, například konkrétně vy jako ministr, můžete přispět k větší ziskovosti sektoru dopravy, jak to tedy v praxi může eh, fungovat, co se vyplácí eh, a která pravidla jsou pro vás možná zbytečná protože to je ty problémy se, kterým se tady, se kterými se tady setkáváme, ale jinak se tady mohu připojit tomu, co řekl Dominik, odvedli jste vynikající práci a, a já doufám, že i v oblasti dopravy bude Junckerův plán úspěšný. Děkuji a nyní Maja Kilinen. Já, herra puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme Lotyšsku za předsednictví, které bylo úspěšné. Měli pevnou vůli posouvat věci ku předu, ale bohužel v řadě otázek lidé, kteří stáli proti nim, měli vůli silnější a za to samozřejmě předsednictví nemůže. A není to žádná slabost předsednictví, naopak čtvrtý železniční balíček. Já jsem leta sledovala tento proces a musím říci, že jsme přišli o místo ve vlaku pokroku a rozvoje, vlak, který byl ku předu. A nejsme na úrovni, na jaké bychom měli být pokud jde o toto odvětví železnic. Určitě zaostáváme za zbytkem světa z hlediska konkurenceschopnosti a jsem přesvědčena, že Evropa není připravena pracovat a my maříme čas vyjednáváním spíše, než bychom čelili výzvám, které stojí před námi co je třeba v Evropě udělat, abychom pochopili, že jsme největší překážkou pro naši vlastní konkurenceschopnost. Když se nám podaří toto překonat, tak budeme schopni čelit všem výzvám úspěšně. Jednotné evropské nebe a Gibraltar, to je diskuse, která trvá leta a je to asi překážka, kterou nedokážeme překlenout. Jsem přesvědčena, že je důležité, že máme jednotný letecký systém, který slouží zákazníkům a slouží i našim společnostem a pomůže to budoucnosti leteckého odvětví v celé Evropě. Jsem přesvědčena, že stále máme sen o jednotném dopravním systému v letectví a to platí i pro, pro pozemní dopravu a pro námořní dopravu, vodní dopravu. Chci poděkovat Lotyšsku za práci, kterou vložili do těchto otázek, abychom dosáhli společného cíle a věříme, že to bude dobré pro celou Evropu. A věřím, že lidé, kteří jsou proti tomuto vývoji, pochopí, že spolupracujeme pro společnou Evropu. Děkuji. Děkuji velice. A nyní Karl Madeli. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jménem eh, Zelených vám chci poděkovat za vaši práci. Možná je to vzácné, ale kladu vám otázku. Jaká je vaše osobní bilance těch potíží, tedy pokud jde o výzvy? Když eh, vy jste vlastně opustili předsednictví, jak jste začali pracovat s lucemburským předsednictvím? protože ty otázky jsou významnými výzvami. Eh, můj kolega a přítel Ismail to zdůraznil, když hovořil o čtvrtém železničním balíčku a zejména politické stránce věci. Když eh, v plánu pana Junkra, v plánu EFSI a děkuji spolu spoluspravodajům, panu Riketovi a paní Alessander, vy, jaká je vaše vize toho, co bylo vyjednáno v oblasti dopravy? Máte radost z toho, že v tomto balíčku už máme část týkající se trvalé urbání mobility. Zda, také dochází k přesunu k udržitelnějším železničním režimům týká se to i vodní dopravy, říční dopravy, také jste hovořil o bezpečnosti silničního provozu. Nebyl jste šokován, když jste slyšel, že Evropská komise ohlašuje opuštění e, snížení počtu vážně zraněných na silnici v horizontu 2020. E, neřekli jste si vy jako předsednictví, jak to napravíme, pokud jde o rozhodnutí komise. Já vám kladu otázky, jaká by měla být vložena snaha spolu s lucemburským předsednictvím, co se týče významných otázek, ať už je, jde o Gibraltar, ale také letecké dopravy, práva cestujících, sloty na letištích a podobně. A jedna výzva je mi zemena drahá. Za půl roku se bude konat významná konference o životním prostředím, kde místo dopravy v oblasti klimatu má skutečný význam. Jak spolu s lucemburským předsednictvím, jak, jak jste pracovali na těchto cílech, na těchto záměrech. A skončím tím nejste příliš zklamán skutečností, že pokud jde o sociální dumping, jsme nešli dostatečně daleko, aby se z toho stala skutečná priorita právě během tohoto předsednictví. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank. Jetzt... Děkuji. A nyní Peter Duncan. My doufáme, že v této debatě budeme moci pokračovat, i když teď nemáme dost času. Nicméně mám několik připomínek. Bezpečnost provozu. To je téma, o kterém se často nemluví, i když je to velice důležitou součástí eh, bezpečnosti a práce. Je třeba si uvědomit, že dochází k sociálnímu dumpingu, že jsou zaměstnávání řidiči, kteří nemají platný řidičský průkaz, mají padělané doklady, ať už jde o eh, prů, občanský průkaz nebo řidičský průkaz, případně jsou přetěžováni a já si myslím, že i o tom je důležité mluvit ve chvíli, kdy hovoříme o bezpečnosti provozu. Děkuji. Děkuji. Ano, velice rychle, jak už říkal Ismail Ertuk, chtěla jsem skutečně poděkovat lotyšskému předsednictví Eh, pokud jde o železniční balíček a jeho technický pilíř za velký kus práce. Měli jsme mnoho jednání a já doufám, že to jednání za dva dny bude skutečně úspěšné. Hodně jsme na tom pracovali a chci ještě jednou poděkovat za to, co jste na tom udělali, protože samozřejmě nebylo jednoduché diskutovat se všemi členskými státy a dospět k návrhům, Eh, které by umožnily přijetí eh, kompromisu přijatelného pro Evropský parlament. Takže ještě jednou děkuji a doufám, že nejpozději v říjnu už budeme mít tento technický pilíř hotový. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Telečka. Chairman, uh, minister, uh- Pane předsedo, pane ministře, měli jste na práci hned několik eh, složitých témat, za vašeho předsednictví a způsob, jakým jste je zvládli, si zaslouží pochvalu. Kolegové toho už hodně řekli, já se tedy zaměřím pouze na jednu věc a budu mít vystručné otázky. Já se chci pozastavit o problematiky EFSA. Nejenom, že podceňujeme vývoj na půdě parlamentu v příštích letech, ale také vysíláme negativní signál trhu. Odrazujeme investice v době, kdy tvrdíme, že nám jde o získání větších investic ze soukromého sektoru. Takže to je velice riskantní krok, který v podstatě podrývá naše snažení. To je jenom taková připomínka, kterou jsem cítil potřebu říct, ale jak říkáme, mléko už je rozlité a tím to končí. A nyní mám dvě otázky. Za prvé, vy jste ve svém úvodu zmínil problematiku státní podpory pro provozovatele leteckých společností ze třetích zemí. Nezacházel jste do detailů, ale já bych rád věděl trochu víc. Eh, co byste k tomu chtěl říct vy? A, druhá otázka. Chápu, že asi není vhodná doba na to, abychom se teď dohloubky bavili o ten T, ale přesto bych ocenil, kdyby jste nejenom v rámci Kdybyste se za své pozice předsedy rady a také ministra dopravy pobácké země se mohl vyjádřit k jednomu konkrétnímu cíli politiky TNT, totiž propojení Evropy s pobaltskými zeměmi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, také já bych se chtěla přidat k těm díkům na adresu lotyšského předsednictví za veškerou vaši práci na tak složité problematice, ale která je přitom velice důležitá. Tady mám na mysli čtvrtý železniční balíček, a i přes úvodní neschody jste byli schopni tedy dále pracovat na těch složitých normách, které by měly nejen zlepšit situaci, ale zajistit také konzistentnost eh, těch norm navzájem. Samozřejmě ještě chybí některé záležitosti, eh, které se mohou jevit jako okrajové, Eh, ale pro nás akty přenesené pravomoci nejsou eh, už jenom technickou záležitostí, protože často můžou mít důležité následky, jak nám říkají třeba i sociální partneři. Děkujeme také za vaše úsilí ve snaze podpořit nebo zvýšit tu úroveň politického pilíře na rozdíl od jiných kolegů a možná proto, že tady v tomto parlamentu už jsem řadu let nejen jako poslankyně, ale také jako politická poradkyně, tak vím, že v dopravě technický pilíř bez toho politického není k ničemu, protože Stále nám čekají eh, vlastně vyřešení řízení pro porušení práva proti eh, deseti členským státům u prvního železničního balíčku. Teď máme čtvrtý. A mm, pokud bychom si mysleli, že bude stačit schválení technického eh, pilíře, tak to by určitě k něčemu nevedlo. My víme, že pak by byl čtvrtý balíček, pátý, šestý. A děkuji tedy za to, že jste se snažili pro lucemburské předsednictví připravit základ toho, aby se eh, umožnilo řešení i toho pilíře politického. Vaše předsednictví eh, končí, ale samozřejmě tu problematiku dobře znáte, takže třeba můžete pomoci v tom i lucemburskému předsednictví. Také tady byly vyjádřeny kritiky EFSI eh, v souvislosti s dopravou. Nám by se líbilo, aby v komisi a na radě byla větší interakce mezi eh, složkami dopravními a složkami ekonomickými a rozpočtovými. Pokud jde o tu dopravu, tak ta tak nějak zůstala stranou a my bychom byli raději, aby se projevil větší eh, ohled na dopravu. Pak tady jsou eh, návrhy vlastně seškrtat rozpočet na dopravu o 500 eh, milionů, eh, tak to si myslíme, že by nemělo být a naopak by se měl posílit koncept dotací. Každopádně je to téma, které bude třeba dořešit. Pokud jde o Gibraltar, tak to je problém bilaterální i když paní Foster asi má špatnou paměť, protože říká, že Loyola de Palacio to tehdy vyřešila, tak, tak to tomu skutečně nebylo, protože eh, pro vlády lidových stran ve Španělsku to byl vždycky velice výnosný konflikt. Potom eh, za pana Moratino se vznikla dohoda v Kordobě, ale kvůli určitým, eh, řekla bych, s neužitím ohledně toho slavného umělého útesu e, došlo k tomu, že ty dohody, které byly a které měly e, být krokem k tomu jednotnému nebi, e, jsou zase zablokovány. Ale je to opravdu bilaterální téma, které bude třeba vyřešit. A potom, pokud jde o tu konferenci o dopravě. Já jsem ráda, že jste se účastnili a že jste napomohli komisařce Bolcové eh, vlastně toto organizovat, protože je třeba diskutovat o té části eh, rozpočtové a také části sociální, jak to bude s pracovníky v dopravě v blízké budoucnosti, protože bude třeba, aby se zapracovali do třeba nějakých jiných odvětví a je to určitě klíčový aspekt a já doufám, že i vy v budoucnu budete třeba spolupracovat s komisí na dalším rozvíjení tohoto tématu, tedy financování a mm, pracovníci, protože to je základ jakékoliv mobility v Evropě. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych jenom chtěla poděkovat lotežskému předsednictví za jeho práci na čtvrtém železničním balíčku. To je téma, eh, kterému, eh, které nás připravilo o mnoho hodin spánku, ale chci opravdu poděkovat za vaše úsilí. Myslím, že jste k tomu přistoupili velice seriózně. Eh, také chci říct velice otevřeně a upřímně, že jste si nezasloužili to, co se teď děje s těmi lhůtami a um, akty přenesené pravomoci. Přesto všechno doufám, že se budeme moci přiblížit k dohodě a že budete moci své předsednictví um, takto uzavřít. Já v to upřímně doufám a doufám tedy také, že Rada se pohne ze svých pozic. Já jsem dnes ehm, dostala takovou výzvu ze strany zástupců odvětví, kteří také velice očekávají naši zprávu, zejména k tomu technickému pilíři. A e, oni vyjádřili takové e, obavy v souvislosti s tím, že tedy odvětví očekává e, ten technický pilíř a že už by se to nemělo dále opožďovat. Zástupci odvětví eh, mají obavy, jestli vůbec rada chce nějak rychle ten technický pilíř schválit, protože ten člověk, s kterým se mm, eh, mluvila, je to zástupce poměrně důležitého odvětví v Evropě, eh, vlastně ani nevěděli, že rada chce, aby tam byla pětiletá lhůta na zavedení. A oni eh, jsou velice eh, tedy znepokojeni a rada by měla zareagovat i na to, co si myslí zástupci odvětví. Měly by se vyjasnit ty lhůty a pokud tedy dospějeme eh, k této dohodě, tak by bylo dobré, aby se ta směrnice zavedla rychleji, co možná nejdříve. Pak bych chtěla ještě říci, že čtvrtý železniční balíček je balíčkem, je tam pilíř technický a pilíř politický. A jak e, už řekli někteří kolegové, tak já bych e, chtěla zdůraznit, že samozřejmě je nezbytné zavést technický pilíř, ale je dobré, abyste tedy podporovali lucemburské předsednictví i tento parlament ve snaze dosáhnout kompromisu i u politického pilíře. Souhlasím s tím, že je tady důležitý i sociální sektor. A pokud nepokročíme s touto diskusí, s tímto balíčkem, pokud jde o zprávu dopravy v Evropě, tak bude velice obtížné tam zapracovat tu sociální složku. Teď jsme v situaci, kdy potřebujeme inovovat, potřebujeme vytvářet v odvětví kvalitní pracovní místa, která určitě budou snáze vznikat, když budeme schopni konzistentně používat celý balíček v celé Evropě, což se zatím neděje a to ukazuje na nedostatek, nedostatek seriózního přístupu ze strany členských států a to už bychom neměli dále tolerovat. Pokud jde o práva cestujících, tak chci říci, že já jsem z Baskicka a pokud jde o Gibraltar, myslím, že to je taková záminka, která se využívá proto, aby se nepostupovalo dále s těmi právy cestujících. A já bych požádala radu o to, aby tlačila na oba státy, aby dospěli k dohodě a aby tuto možnost eh, na tlaku skutečně využila tak, jak to využívá třeba u jiných eh, témat, eh, která jsou pro ně důležitá. A doufám, že i v tomto smyslu bude možné odblokovat tuto politickou otázku a žádám lotyšské předsednictví, aby ještě jednou naposledy se o to pokusilo. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Pokud jde o EFSI, dovolte mi také se vyjádřit. Je to, jde o pokus eh, sjednotit Evropy bojovat s klimatickými změnami a nabídnout za nová pracovní místa. Rada na to nemusí vynaložit jediné euro, pouze kasíruje. A Celou věcí se zabývá pouze Evropský parlament, už to je nevyvážené. Za druhé, v rozpočtu Horizon 20 bylo 70 miliard, v nástroji konektivity propojení Evropy bylo 26 miliard. Ale od nás se čeká, že vynaložíme třikrát víc peněz, což je nevyvážené. A my jsme se už vlastně dva roky zabývali evropskými projekty, které odpovídají naplnění těchto cílů a poté, co jsme skončili práci na nich, tak byly tyto zrušeny a místo toho budou prostředky vynaloženy na jadernou elektrárnu v Británii nebo na zlepšení eh, infrastruktury někde jinde. Prostě my nemáme žádné záruky, kam ty peníze půjdou. A my víme, že Lisabonské smlouvě Delegované akty eh, znamenají velký krok směrem k emancipaci parlamentu. Proto tedy jsme usilovali o možnost delegovaných aktů pro EFSI a našim zpravodajům eh, se podařilo je prosadit. A nyní se vlastně celá ta debata rozbíhá na novo a to v kontextu čtvrtého železničního balíčku Podařilo se tedy eh, dosáhnout určitého pokroku, ale ty delegované akty chceme nejenom tedy u technických věcí, ale také proto, abychom byli informováni, aby nám komise pouze nemohla eh, oznámit výsledek svého rozhodnutí. A proto tedy na vás apeluji, aby tyto delegované akty, ať už v železničním balíčku nebo jinde, byly zachovány, protože představují určité základní právo tohoto parlamentu. Protože pokud tedy se nezachováme tuto možnost, v podstatě promrháme naše pravomoci. Pak je tu druhý problém, to je ta lhůta. Rada chce pět let, komise dva, my rok. A je jasné, že členské státy, některé z nich jsou tedy již připraveny, proč by měly čekat pět let na implementaci? Všichni na to čekají. Příslušné odvětví, provoz železnic, všichni prostě čekáme na to, až vznikne konečně jeden tedy společný evropský prostor, společné evropské rozhodnutí. A třetí bod, který je důležitý, se týká evropského systému zabezpečení. Deset let už máme eh, špatné eh, zkušenosti s tímto typem sítí Eh, v tom smyslu, že byly vybudovány určité úseky železnic, ale zatím chybí lokomotiva, která by na nich mohla být provozována. A některé členské státy chtějí vlastně vybudovaný příslušný úseku na svých územích odložit o dalších 15 let a to prostě nemůžeme připustit. Musíme spolupracovat s agenturou pro železnice, s agenturou ERA, která by eh, která tady vlastně už deset let funguje a přitom nikdy status quo nespochybnila. To je také nepřijatelné a proto na vás apeluji. Tady hovořím nejenom tedy o vašem předsednictví, ale také o lidech, kteří se k tomu vyjadřovali. Snažte se o to, abychom našli kompromis, který bude pro nás přijatelný právě v těchto třech tématech, o kterých jsem hovořil. Nyní je totiž na tahu rada a ne, nemůžeme chválit dne před večerem, to je takové naše oblíbené přísloví, nicméně my vám z celého srdce přejeme, aby se to vašemu předsednictví podařilo. Bude to samozřejmě náročné, ale je třeba najít kompromis, ke kterému bychom mohli přitakat a já na vás apeluji, abyste použili své veškeré komunikační schopnosti k tomu, abychom dosáhli žádoucího výsledku. Já, paldies, eh, Děkuji. Pane Kramere, děkuji mnohokrát. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vám poděkovat za velmi konstruktivní spolupráci a laskavá slova směřovaná lotyšskému předsednictví. Chtěl bych říci, že veškeré naše závazky z ledna jsme se skutečně snažili splnit optimálním způsobem. Nyní k některým otázkám, které zde zazněly. Vnitřní vodní cesty. To je velmi důležitá otázka a je důležité, že se podařilo definovat jednotná kritéria pro toto odvětví. Minulý týden v radě jsme dosáhli schody a 90% připomínek parlamentu bylo zapracováno. Takže si myslím, že nadcházející předsednictví dospěje k dohodě s parlamentem velmi brzy u této velmi důležité oblasti. Co se týče železničního balíčku, ano, zavázali jsme se, že posuneme oba pilíře, technický pilíř i politický pilíř. A asi jsme v jednom ze směrů dostali rychlejšího pokroku, ale pokud jde o politický pilíř, tak i tam jsme nešetřili úsilím a stále ještě máme několik nevyřešených otázek. Lucemburské předsednictví se zavázalo dosáhnout eh, dohody během říjnové ministerské konference. A tato otázka může postupovat poměrně rychle ku předu. Musíme nalézt kompromis u PSO a u zprávy infrastruktury, ale věřím, že se nám, doká- že se nám podaří toho dosáhnout. Další věci byly vyřešeny. Pokud jde o politický pilíř, chci vám poděkovat za připravenost ke kompromisům. My jsme se pokusili dosáhnout eh, co možná nejpružnějšího postoje. Ano, prováděcí akty a akty přesné pravomoci jsou stále nedořešené, ale chceme to dokončit. Ne proto, že bychom to chtěli připojit eh, k seznamu dokončených úkolů, ale odvětví čeká na tento dokument. Je to velmi důležité pro celý obor. A evropští občané eh, budou mít užitek z tohoto rozhodnutí. Proto chceme pracovat co nejusilovněji během posledních týdnů. Letectví. I to je velmi důležitá oblast. a je samozřejmě, je samozřejmě důležitá v evropském kontextu a víme také dobře, že se velmi rychle tento obor rozvinul a my jsme přišli o významné podíly na trhu, které nám vzali společnosti z třetích zemí. Pokud jde o civilní letectví je třeba zajistit. Konkurenceschopnost a samozřejmě můžeme jednat o, o různých legislativních aspektech práva cestujících. V letecké dopravě téměř vše bylo vyřešeno a přetrvávají některé otevřené otázky, avšak eh, nevěřím, že otázka Gibraltaru je otázkou jednoduchou. Kdyby byla jednoduchá, tak bychom ji už dávno vyřešili. Takže skutečně očekávám, že se objeví řešení a umožní nám to jít ku předu. V řadě oblastí jsme již dospěli k technickým kompromisům, což je pozitivní. Nové oblasti, drony. Ano, to je nová oblast, je to nový sektor a Evropa musí být průkopníkem. A prohlášení z Rigi tak tam jsme uvedli, že se musíme zabývat jednotlivými aspekty bezpečnosti, technickými aspekty a tak dále, společnými normami. A pokud se nám nepodaří definovat tyto normy v Evropě, tak to udělá někdo jiný jinde. A my přijdeme o své postavení. A proto musíme postupit kupředu a proto jsme tolik věnovali pozornost tomuto aspektu. Bezpečnost silničního provozu. Chci uvést, že jde o zásadní otázku v Evropě. My jsme naslouchali zprávě komise na předcházející radě ministrů a dojde k podání konkrétnější zprávy na podzim. Ale chtěl bych uvést, že během budoucích předsednictví problematika bezpečnosti silničního provozu bude klíčová a budeme schopni definovat cíle a budeme také schopni zlepšit eh, bezpečnost na silnicích EFSI a související otázky. To je velmi důležité. A samozřejmě je to příležitost pro oblast dopravy, aby se v Evropě rozvinula a umožní to financovat eh, významné infrastrukturní projekty. A je to také příležitost pro zlepšení konkurenceschopnosti celého odvětví. Zmínil, zmínili jste projekty TNT, které jsou základem budoucího rozvoje v oblasti dopravy. Jsem přesvědčen, eh, že budeme schopni tyto nástroje přizpůsobit, aby se oblast dopravy ještě dále rozvinula. Pokud jde o sociální dumping v oblasti dopravy, o této otázce jsme také mluvili, když jsme projednávali silniční dopravu když jsme jednali o požadavcích na těžkotonážní silniční dopravu a leteckou dopravu. A o otázkách sociálního dumpingu jsme jednali a zkoumali jsme možnosti vytvořit jednotné zásady i v oblasti odměňování což by nám umožnilo chránit náš vnitřní trh. A jsem přesvědčen, že tyto otázky budou aktuální pro nadcházející předsednictví také. Nyní k sítím ten T. 30. června očekáváme účast 1200 osob na dnech TNT a pan Kramer a další členové výboru se také zúčastní, jak doufám, a budou hovořit o financování koridoru TNT. A skutečně věřím, že vyslechneme informace o financování příslušných koridorů a jsem přesvědčen, že projekt Rail Baltic bude podpořen a budeme schopni tento projekt posunout ku předu. Je to zásadní projekt pro celý region, protože pobaltské země musí být integrovány do společné evropské zóny a je to největší investiční projekt v historii pro pobaltské země. Někteří z vás se ptali na to, jak jsme se cítili jako předsednictví, jak jsme spolupracovali s eh, předcházejícími a následnými předsednictvími. Byli jsme velmi aktivní všemi směry, snažili jsme se dosáhnout kompromisu, kdykoliv to šlo. Spolupráce s lucemburským předsednictvím byla velmi úzká a věřím, že bude pokračovat. A také jsme aktivně spolupracovali s nizozemským předsednictvím. A skutečně jsme se snažili udělat eh, maximum během tohoto půl roku. A jako malá země jsme investovali velké zdroje pro pokrok u těchto otázek, které jsou zásadní pro Evropu. A já bych chtěl panu Kramerovi poděkovat i zpravodajům, stínovým zpravodajům. Všem vám děkuji za vaši podporu a Očekávám s vámi další spolupráci a věřím, že dospějeme ke kompromisu u železničního balíčku. Děkuji. Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Bylo to řečeno mnohé, hlavně té chvály, takže nevím, co bych dodal, ale přesto děkuji. Děkujeme také za, že tady bilancoval průběh prvního lotyšského předsednictví. Děkuji za to, že jste odpověděl na naše otázky. Také my si přejeme, aby ten výsledek byl pozitivní a také víme, co proto musíme udělat. Takže ještě jednou děkujeme, příjemnou cestu a zůstáváme v kontaktu. Děkujeme. So, wir kommen jetzt zum nächsten. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho jednání. Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě. Spravodajkou je paní Izabela de Monte. Letadlo mělo trochu spoždění a proto je možná výstižné, že právě k tomuto budu bude hovořit paní Izabela de Monte. Presidente, in effetti penso che sulla efficienza dei trasporti aerei e degli Pane předsedo. Ano, je skutečně jasné, že ta intenzita leteckého provozu je velká, takže to někdy působí problémy. Tato zpráva se snaží zdůraznit význam cestovního ruchu, který je třetím nejdůležitějším eh, odvětvím v EU a je důležit, důležitý především pro malé a střední podniky, pro tvorbu pracovních míst a také pro mladé lidi a pro ženy. Očekává se, že v příštím desetiletí eh, vlastně bude o 140 milionů eh, turistů více a proto je třeba to tak nějak zhodnotit. Eh, tak je třeba také se podívat na to, co se dělá v oblasti udržitelného cestovního ruchu a zabývat se celou řadou otázek, které s tímto tématem souvisejí. Nejdůležitější je, aby Evropa nadále byla takovou hlavní destinací na celosvětové úrovni a to je celkem jednoduché, protože je tady mnoho eh, zajímavých cílů. A také musíme mít na paměti eh, konkurenceschopnost protože cestovní ruch se velice rychle rozvíjejí a my musíme být schopni sledovat tempo e, tohoto vývoje. Je tedy důležité analyzovat e, i cíle, které si chceme vytečit, abychom mohli čelit novým výzvám. Jsou tady jednak finanční výzvy, to je nepopiratelné, konkrétně strukturální fondy. Proběhla různá hodnocení dopadů a chci především zdůraznit posílení struktury eh, operací z cestovního ruchu v komisi. Infrastruktura je velice důležitá. Cestovní ruch se totiž dotýká mnoho dalších odvětví. Je to odvětví, které je takové průřezové a Myslím, že je tedy dobré soustředit se na některá konkrétní témata, která považujeme za strategická. Za prvé, je to vlastně taková evropská značka, eh, aby Evropa byla skutečně tou hlavní destinací. Je to vlastně ta značka Destination Europe, ale pak tady jsou ještě Eh, také snahy eh, usnadnit spolupráci. Říkali jsme to už i na slyšení. Je třeba usnadnit spolupráci soukromého a veřejného sektoru a eh, zohlednit nové produkty, které by mohly mít panevropský nadnárodní typ v souvislosti s makroregionálními snahami. Další cíl, o kterém se hodně hovoří, je rozvoj e, i mimosezónních produktů, které se zaměřují na e, mladé lidi a na seniory. E, to všechno samozřejmě musí být i v kontextu kvality, zdůraznit třeba i odbornou přípravu a podobně. Další důležité téma to je udržitelný a odpovědný cestovní ruch. Abychom měli ty evropské turistické destinace nejvyšší kvality. Eh, také chceme hovořit o takzvaných inteligentních destinacích. To znamená, to jsou destinace, které kombinují aspekty udržitelnosti, vhodné využívání přírodních zdrojů, zdůrazňují biologickou rozmanitost, a to zejména v horských oblastech a pobřežních oblastech. Další důležitý prvek je podpora eh, sítí cyklostezek. Také jsme hodně rozvíjeli tematiku ekonomiku sdílení. O tom jsme také mluvili na slyšení a také v souvislosti s akcí Expo 2015 v Miláně. V této oblasti existuje silná poptávka a mělo by to umožnit využívat eh, různá místní specifika. Nesmíme také ale zapomenout na kritiky eh, toho, že pro některé to představuje nekalou hospodářskou soutěž. Je třeba zdůraznit eh, vlastně prospěšnost eh, nebo přínosy takovéto ekonomiky. Dokud je to nezisková oblast, tak je právě třeba lepší zdůrazňovat přínosy. Pokud se jedná o komerční aktivitu, tam je samozřejmě nutné také zohlednit to, zda se v té ekonomice sdílení řádně platí daně a podobně. Pak tady je také ochrana spotřebitelů a vyhodnocení ekonomického dopadu. To je také třeba provést. Pak eh, dalším takovým podtématem je digitalizace. Není to nic nového, už jsme o tom diskutovali. Mluvili jsme o vytváření různých sítí, díky nimž eh, turisté eh, vlastně si hledají možnosti na dovolenou. Musíme zajistit lepší spolupráci mezi turistickými kancelářemi, mezi digitálními podniky a mezi tour operátory, tak aby se toto odvětví ještě více podpořilo samozřejmě s ohledem na možnosti financování z Evropy. My jsme na tomto výboru už hovořili o digitalizaci, zejména při vystavování jízdenek. Také se eh, mluví tedy o efektivnější spolupráci v této oblasti. Snažíme se zdůrazňovat i kvalitu a eh, bezplatnost roamingu a přístupu k Wi-Fi. Pak je tady také otázka obecně přístupu na internet, zvláště v odlehlých oblastech venkova a v horách. E, takováto dostupnost je velice důležitá, protože máme stále ještě vysoký podíl mm, turistů, kteří jezdí do těchto oblastí a je tedy třeba zajistit dostupnost e, nejenom třeba pro postižené, ale i pro osoby, které mají nějaké problémy s mobilitou, třeba dočasné. Je třeba zlepšit služby v této oblasti. Pro mě by to bylo příležitostí, jak dál rozvíjet eh, nabídku cestovního ruchu. Budu se tedy těšit na eh, příspěvky dalších kolegů a samozřejmě ráda eh, přihlédnu ke všem jejich návrhu, protože to téma je velice široké. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A než budeme pokračovat, eh, dovolte mi tu přivítat další skupinu, kterou pozval Kurt Fleckenstein. Je to 18 členů Evropské federace odborů v dopravě. Vítáme vás tady. Jsme trochu pod časovým tlakem a proto dávám stínovým zpravodajům pouze dvě minuty. A první podmluví paní Claudia Monteo. Můžu. Děkuji, vážení kolegové. Dovolte mi poděkovat nejprve zpravodajce za její náročnou práci. Je to velice ambiciozní stanovisko, které řeší hned několik různých témat, od digitalizace po eh, ekonomiku sdílení a tak dále. Ráda bych eh, přidala ještě několik dalších témat, která jsou podle mého názoru také aktuální. Pokud jde o námořní a pobřežní turistiku, ta je také důležitá i pro tu přístavní ekonomiku. Je tady třeba mít jasně formulovaný akční plán s jasně stanovenými cíly a časovými lhůtami. Pokud je o tento typ turistiky, nabízí pracovní místa více než 30 tisícům lidí, takže hraje velice důležitou roli. Třetina podniků, které podnikají v turistice v Evropě, se zabývá právě tímto typem turistiky. Patří sem například okružní plavby a další typy Na tuto problematiku je třeba dívat se hned z několika různých pohledů a přijít s nadnárodními strategiemi, které by umožnily místním komunitám aktivně se zapojit. To je tedy jedna připomínka a druhá je spíše takový návrh vůči komisi. Možná by bylo dobré uvažovat o tom, že bychom mohli zorganizovat seminář za účasti různých členských států, především těch, které mají nějaké pobřeží, a zahájili takový panevropský dialog, jehož výsledkem by byla panevropská strategie. A konečně poslední připomínka. Nesmíme zapomínat na odlehlé regiony. Tam, kde jde o námořní dopravu a leteckou dopravu, je to velmi důležité i pro tyto odlehlé regiony. Nesmíme na ně zapomínat. A konečně dovolte mi uzavřít eh, tímto prohlášením. V příštím víceletém rámci bychom eh, měli tedy prosadit eh, i kapitolu turistiky, protože i tady turismu, i tady prostě vznikají pracovní místa, jsou zakládána partnerství soukromého a veřejného sektoru a my bychom to měli podporovat. Neměli bychom pouze čekat se založenýma rukama. Doufejme, že se to podaří prosadit. A všichni budou mít možnost volně cestovat po Evropě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také paní kolegyně za tuto zprávu. Turismus to je zásadní odvětví pro všechny členské státy a je třeba hledat nové náměty, které umožní Evropě dále se rozvíjet. Já tedy souhlasím s tím, že nemůžeme čekat se založenýma rukama, ale musíme se naučit používat nové technologie. Přesto však nejsem přesvědčen o tom, že komise je skutečně schopná rychle reagovat. Byrokracie, kterou si spojujeme tedy s Evropskou unii obecně, je rozbojela i v tomto odvětví a já myslím, že tady by komise měla hrát spíše úlohu koordinátora, nikoli legislativce. Pak je to ovšem důležitá oblast ochrany spotřebitele, protože v sekci turiz- odvětví turismu vznikají stále nové a nové nástroje, které lze novým způsobem zneužívat. A tady je třeba být pozorní a neustále modernizovat eh, nástroje, které máme na ochranu spotřebitele. A také bychom neměli zapomínat na regiony, které jsou málo navštěvované. Dnes vlastně díky internetu můžete navštívit celou Evropu i místa, která nejsou tak vyhlášená. My máme například celou řadu rodinných penzionů, případně eh, možností ubytovat se na rodinných farmách, a to často v místech, která jsou jedinečná svým vlastním způsobem, kde je možné tady odhalit, eh, jak vypadá místní kultura, místní tradice, ačkoliv tato místa nepatří k často navštěvovaným. A jestliže tedy hledáme naše přednosti na globálním trhu, je třeba nezapomínat i na tato místa. Myslím si také, že ve stanovisku není dostatečně věnována pozornost aspektům ochrany životního prostředí a sociálním aspektům. Protože tato témata Je třeba si uvědomit, že tady je problém konkurence, vidíme to třeba v dopravě a ne vždy to jde ve prospěch cestovního ruchu, takže doufám, že přijmeme návrhy. Jozo Rádos ist der nächste. Děkuji, nyní Jozo Rád. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jménem frakce ALDE chci podpořit toto stanovisko a poděkovat paní Remonto za její práci. Dovolte mi zdůraznit eh, důležitost turismu, protože i ten vlastně umožňuje sdílet evropské hodnoty. A na to bychom neměli zapomínat. Turistika může přispět k tomu, abychom eh, vlastně šířili ty evropské hodnoty a normy po celém světě. Já bych se rád zaměřil především na dva body této zprávy, které řeší nový fenomén moderní ekonomiky a turistiky, totiž eh, princip sdílení. A já bych byl rád, kdyby tahle zpráva byla více otevřená vůči možnostem, které tato sdílená ekonomika nabízí. Abychom měli vyváženější fungování v této oblasti a využili veškerý potenciál, který tato oblast nabízí. A za druhé, podporuji myšlenku digitalizace a používání tedy těch všech digitálních možností i v oblasti turismu. Je třeba zdůraznit, jak digitalizace a širokopásmový internet významně přispívá k naplnění potenciálu turistiky, a to zvláště tam, kde se uzavírá mezora nejenom v rámci pokrytí internetem, ale také pokud jde o rozvoj těch odlehlých venkovských oblastí, ostrovů a tak dále. Děkuji. Děkuji a nyní Maja Kilen. Děkuji, pane předsedo. Jako koordinátorka bych chtěla říci několik slov Za stínového zpravodaje ze sekce GUE, který tady bohužel nemůže být, My oceňujeme především to, že stanovisko paní Demonty se věnuje myšlence trvale udržitelného rozvoje a příležitostem, které nabízí nové typy ekonomiky. Turismus je pro Evropu velmi důležitý, je zásadní, abychom zvýšili kvalitativní úroveň i v oblasti pracovního práva. 10% evropského HDP pochází právě e, z turismu a přitom pracovní místa v něm jsou velmi ohrožená. Naše skupina předloží určité pozměňovací návrhy, eh, které se budou věnovat především propagaci cestování mezi mladými, nutností upravit odpovídajícím způsobem infrastrukturu a také přizpůsobení eh, tedy prostor potřebám postižených. Jsme také přesvědčeni, že je třeba tedy zlepšit přístup pro zainteresované skupiny, jako jsou například malé a střední podniky, zástupci občanské společnosti a konečně komise musí zajistit větší transparentnost tam, kde jde o vynakládání evropských fondů a peněz evropských fondů a to, jak s nimi hospodaří místní zastupitelstva. Děkuji. Já tady hovořím místo Jill Evansové, která je stínovou zpravodajkou a užívá se zasedání stínových zpravodajů i k jinému stanovisku. Je tu celá řada věcí, na kterých se shodnete. Například apel na komisi, aby věnovala větší pozornost sběru dat – na základě kterých bylo vypracováno eh, toto nařízení, tedy hm, a o které se opírají statistiky. tak eh, tedy cítíme potřebu zdůraznit úlohu přírodních krás a kulturního dědictví v tomto ohledu. Tady je zase třeba eh, apelovat na členské státy a regiony, aby propagovaly své pozorhodnosti a také myšlenku ekoturismu. Citlivé regiony, například ostrovy, hory, pobřeží, jsou často velmi závislé na zdrojích eh, z turismu a zároveň tedy ohroženy eh, změnami klim, dopady změn klimatu. A proto tedy politika boje se změnami klimatu by měla být nedílnou součástí evropské politiky v oblasti turismu a dopravy. Také městská turistika je na vzestupu a doprava z městských center na letiště by měla být jednoduchá, protože je to výhodné pro turisty i místní obyvatele. Jsme také rádi, že komise chce vypracovat nebo rozpracovat projekt certifikátu udržitelnosti u mm, tedy takzvané soft turistiky a připraví k tomu i důvodovou zprávu v tom smyslu, co se osvědčilo, čemu je třeba věnovat větší pozornost. A právě tato značka tedy evropského cíle by měla být takovým příkladem toho, jak propagovat určité oblasti a podporovat v nich malé a střední podniky. A konečně, dámy a pánové, podporujeme myšlenku zodpovědnosti pro operátorů a provozovatelů eh, za větší bezpečnost evropských cyklostezek. A máme tedy takové tematické cyklostezky, například kolem železné opony. A to bychom měli podporovat. A pak tedy je také potřeba věnovat pozornost zachování některých vlakových spojů, především těch nočních. Ja, vielen Dank. Děkuji velice. Nejprve tedy paní zpravodajko Stínový zpravodavé. Myslím si, že celá řada rozhodnutí mm, už to byla hodnocena mě nenapadá v tomto hledu už nic nového. Chci se jen krátce jmenovat, eh, věnovat myšlence Branding Europe, tedy Evropa jako značka. To je velice důležité pro jednotlivé členské státy. Ty by se však neměly spolehat pouze na Evropu, ale hledat vlastní zdroje. Například já jsem z regionu, který je tedy velice zajímavý. Jeho středem je Kiemze a samozřejmě, kdo navštíví nás region, nezůstane jenom tam, ale cestuje i okolo. A proto je důležité spolupracovat i s ostatními členskými státy. Důležitým aspektem je také digitalizace, která usnadňuje přístup k různým telekomunikačním sítím. Tady Evropa zaostává, ale Dobrým eh, příkladem jsou eh, pobalské země, kde tedy v tom veřejném prostoru je k dispozici internet zdarma. Nicméně jiné státy zaostávají a tady je třeba eh, ještě pokroku. A pak je tu problematika víz ve vztahu k turistice. Jedno procento čínské populace jezdí na dovolenou do zahraničí. To je obrovský potenciál. A pokud se to připustíme, asi bychom měli o tom uvažovat i z toho pohledu, zdali by se nevyplatilo zjednodušit výzový proces, ale každopádně chci tedy poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegyni Demonte za vynikající zprávu, kterou připravila k odvětví, které je velice důležité pro Evropu, ale které eh, mu se často nevěnuje dostatek pozornosti, a to jak z hlediska rozpočtu, tak z hlediska přípravy eh, odborné přípravy školení zaměstnanců cestovního ruchu a také často z hlediska marketingu eh, ve zbytku světa. Když dovolíte, tak bych chtěla k tomu, co tady již bylo řečeno, eh, doplnit. Mluvilo se tady o těch evropských cílech nejvyšší kvality. On tady byl program, který byl iniciován i Evropským parlamentem, pilotní program Calypso. Tehdy se tomu říkalo iniciativa Calypso vlastně sociálního cestovního ruchu. A tam bylo smyslem podporovat eh, cestovní eh, ruch eh, i mimo sezóní. A to zvláště pro lidi, kteří z historických důvodů, třeba proto, že v jejich zemích nebylo vlastně možné třeba cestovat, jim toto cestování umožnit. Umožnit to seniorům, rodinám s dětmi. A mě by zajímalo, zda nám komise může říci, jak zapracovala eh, to, co eh, bylo v těchto programech do současných strategií cestovního ruchu. A pak bych ještě chtěla říci, že bychom také chtěli eh, identifikovat vlastně takové různé vzorce typu turistiky, ať už to jedná třeba pěší turistika, například to jsou ty různé poutní cesty do Santiago nebo sítě cyklostezek, jak by to mělo být doplněno třeba zohledněním bezpečnosti eh, takovýchto typů cestovního ruchu? Eh, potom je tady právo eh, spotřebitelů, to je takové téma, které se různě opakuje. Je třeba, aby práva spotřebitelů byla také řádně zohledněna. A pak tady je otázka cestovního ruchu ze třetích zemí. My samozřejmě těžíme z toho třeba, že se nedaří cestovnímu ruchu v Tunisku nebo v Maroku nebo v Egyptu, ale měli bychom být eh, schopni zajišťovat, zajišťovat takové zájemné výměny, aby došlo ke zlepšení situace. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní Demonte za vyčerpávající přístup v její zprávě a e, zdůraznit e, tři věci, které jsou z mého hlediska důležité. Za prvé žádost směrovaná komisi e, týkající se realizace jednotlivých projektů Evropské unie a ponaučení, které z nich můžeme čerpat. Druhá věc, která se mi zdá důležitá, je destinace Evropa. Spolupráce mezi členskými státy a soukromým sektorem a mezi jednotými členskými státy samotnými. To je věc, která musí představovat významnou přidanou hodnotu. A pracovní podmínky, pokud skutečně chceme realizovat eh, kvalitní cestovní ruch, musíme se vydat cestou specializace pracovníků v tomto sektoru. Měli bychom odkazovat na jednu věc. Měli bychom hovořit o kulturním dědictví, které představuje 40 eh, turistické motivace, pokud jde o kulturní dědictví. A když eh, kvalifikovaní zaměstnanci se na tom podílejí, tak to představuje značnou přidanou hodnotu. Také je tu zemědělská turistika, která by měla posilovat příjmy velmi nízké našich eh, zemědělců. Děkuji. Děkuji a nyní Pavel Telička. Uh, thank you, uh, chair. I can be... Děkuji, já mohu být velmi stručný, pane předsedo. Mohu se připojit k tomu, eh, co eh, zde zaznělo. Chtěl bych zúraznit to, co řekl zpravodaj. Zpravodajka digitalizace a význam digitalizace pro cestovní ruch a jeho rozvoj. V tomto kontextu nemohu než zdůraznit skutečnost, že probíhá boj o zrušení roamingových poplatků a netovou neutralitu. I zde bych chtěl zdůraznit relevantnost a důvěryhodnost, o kterou zde nemůžeme hovořit o digitalizaci, pokud nejsme schopni splnit to, co se zde chystá, to je důvěryhodnost, tady plná podpora zpravodajce v této věci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A já bych rád upozornil na to, že v, máme strategie například země kolem a, severovýchodního moře spolupracují země kolem Dunaje také. A to je ten směr, kterým bychom měli jít, abychom si překonali hranice. A když už se tu hovořilo o cyklistice, já jsem měl k dispozici nová čísla. 44 miliard je příjem z cykloturistiky v Evropě každý rok. E, to je tedy pořád méně než příjem z okružních plaveb, jenomže tady jsou ty výdaje 2 miliardy každý rok. A navíc tedy ta obrovská loď nemůže všude přistát. Takže ta cykloturistika nabízí obrovský potenciál i pro odlehlé regiony, pro malé a střední podniky. Je to tedy odvětví, které je zajímavé z hlediska hospodářského, sociálně. Samozřejmě to také zdravé, protože, cyk, protože tedy cyklisté žijí v průměru o pět let déle než necyklisté. A chci říct ještě jednu věc. Některé oblasti jsou už proslulé, například kolem Ozdze. A tam tedy se můžete koupat možná dva tři měsíce v roce, ale na kole se pak ta sezóna prodlužuje na 9 až 10 měsíců. A tady tedy vidím určitý nedostatek, protože například do evropských dálnic se investuje, ale pokud bychom chtěli eh, vybudovat 30 kilometrů cyklostezky na kolem pobřeží, tak už to není tak jednoduché získat prostředky, vyjadřují se k tomu různá ministerstva a já si ale myslím, eh, že eh, je to ten směr, který bychom měli jít protože samozřejmě každý cyklista raději než na frekventované silnici bude jezdit na cyklostezce a dojede až na to pobřeží. Takže já děkuji ještě jednou paní zpravodajce a nyní dávám slovo komisi. Bitte. Oui, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem poděkovat eh, paní Demonte za její zprávu zcela sdílíme přístup ve zprávě, některé klíčové body jako nezbytno posílit konkurenceschopnost celého odvětví, lépe vynakládat evropské prostředky, v první řadě strukturální fondy, kosme a podobně, investovat do vzdělávání, zdůraznit výzvu digitalizace. A to, a já jsem chtěl upokojit parlament, pokud Jde o to, že komise nemá e, cíl ustupovat v cestovním ruchu. Naše vnitřní organizace naopak sází na valorizaci cestovního ruchu, jakožto odvětví, které je velmi významné na další odvětví, jako je móda, luxusní obory, textilní průmysl, zemědělský průmysl e, a zemědělství i další. A v neposlední řadě doprava. Zejména se zabýváme digitální oblastí, inovacemi a vyspělým, vyspělým eh, průmyslem. A pohybujeme se i v oblasti, kde, se, kde hovoříme o kulturním dědictví. Pokud určité odvětví bude vytvářet pracovní místa v celé Evropě, ne na jihu Evropy, ale v celé Evropě, a zejména pro mladé, tak to bude právě odvětví cestovního ruchu. Pokud samozřejmě se nám podaří eh, toto odvětví valorizovat nejen díky eh, národní a náro, regionálním politikám, ale také evropské politice. A tady komise spoléhá na podporu Evropského parlamentu. Několik bodů zde zaznělo eh, a byla změna komise. My sdílíme bez zbytku nutnost posílit podporu Evropu jako destinaci nad rámec veškeré podpory regionu a státu. Podporovat Evropu jako destinaci pro Číňany, kteří sotva znají Řím a Paříž a kteří se dívají na Evropu jako celek, může představovat významnou přidanou hodnotu. Podívejme se na to, co dělají američané, jaké prostředky investují pro destinaci Podívejte se na Indy, jak postupují s velkými prostředky. Pokud jde o decentralizaci a sezónní dopady, ne, nejen pokud jde o, o mladé a seniory. Podívejme se, kdy brazilští a čínští turisté jezdí na prázdniny. I zde můžeme odpovědět na výzvu sezónnosti. Udržitelná turistika včetně turistiky, cykloturistiky jako priority. Souhlasím s tím, že turistika se musí vyrovnat s klimatickými změnami. A proto strukturální fondy v Evropě věnované cestovnímu ruchu pomáhají turistickým firmám, které se připojují k, k využívání energetických zdrojů a daří se nám snižovat emise a lépe využívat energetické zdroje. A to také přispívá k cílům v oblasti klimatických změn. Co se týče poznámky související s eh, námořní turistikou, sdílíme význam tohoto sektoru a právě proto eh, je sdělení z roku 2014 akčním plánem pro toto odvětví a jsme připraveni se vyrovnat eh, s návrhem paní Empro Dagilar, aby došlo k semináři či setkání eh, s zúčastněnými stranami tohoto významného odvětví. Další poznámky, které byly zmíněny, transparentnost, jak se vynakládají tedy regionální fondy u cestovního ruchu. Komise se zavazuje v mezích možného předložit zprávu o dopadu čerpání fondu kosme a regionálních fondů, které z velké části jsou fondy z evropského rozpočtu vynakládané na cestovní ruch a je to vynakládáno eh, na úrovni region, nikoli na základě přímého rozhodnutí Evropské komise a zavazujeme se sledovat dopad těchto fondů a myslím, že dojde k pozitivním překvapením, totiž eh, jaký dopad mají tyto fondy na růst a na zaměstnanost. Pokud jde o víza, je to absolutní priorita, jak víte, komise eh, usiluje o zjednodušení vízového režimu a existují pozorodné studie o dopadu, kdy liberalizace vízového režimu, například u čínského trhu, by měl na zaměstnanost a růst v Evropě. K poznámce paní byla Barandika k programu Calypso chci říci, že Calypso pokračuje. Je i nadále financován v rámci programu COSME a je to také priorita našeho komisaře. Z časových důvodů nechci zneužívat vaší trpělivosti a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. A ještě paní zpravodajka. Eh, grazie davvero a, a tutti i relatori ombra, i colleghi. Děkuji všem stínovým komisi za přispění. A opravdu si vážím toho, že se shodneme v řadě otázek a že jste připraveni nalézat řešení u jednotlivých otázek. Zejména u pobřežní námořní turistiky, která představuje významný podíl ekonomiky cestovního ruchu a kulturní turistiky. Domnívám se však, že bychom měli nalézt přidanou hodnotu, která je typická pro Evropu jako destinaci. Jde o kulturní odkazy. Hovořili jsme o e, přezraniční turistice a také o značce Evropa a o jednotlivých aspektech které, které se týkají regionu. Také jsme hovořili o trvalé vzdělávání a o prekérních podmínkách i pracovních místech, která by pokrývala vlastně celou sezónu a celý kalendářní rok. Také jsme hovořili o přenositelnosti u, u roamingu a dobré životní podmínky zvířat. To někdo zmínil. Tím se také musíme zabývat v rámci cestovního ruchu. Byl, byl cestovní ruch také změn jako významná součást ekonomiky jako takové. Toto odvětví prošlo růstem přes krizi. Liší se to v jednotlivých regionech, liší, liší se to v jednotlivých členských státech, ale pokud budeme investovat do cestovního ruchu, tak dlouhodobě investujeme do růstové ekonomiky. Očekávám vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. června poledne. Prosím, dodržte a tím se dostáváme k dalšímu bodu programu. Ještě tedy děkuji zpravodaji a ostatním za debatu k předchozímu tématu, ale nyní se tady vlastně otvírá téma, které se týká dodávky služeb. A já vás požádám, naše hosty, aby se sedli tam, kde je volno, opatřili si sluchátka, tak aby měli možnost poslouchat tuto debatu ve svém jazyce. Čili opakuji, můžete se posadit, vzít si na hlavu sluchátka a slyšet debatu ve vlastním jazyce. So, und wir sind gespannt auf... Takže my nedočkavě čekáme na prezentaci k dalšímu stanovisku. Zpravodajem je pan Knut Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi úvodem říci, že v posledním eh, legislativním období už jsem předkládal na toto téma eh, podobné stanovisko, k němu bylo 542 pozměňovacích návrhů, mně se z nich podařilo vykouzlit 25 kompromisních návrhů. Tyto kompromisy jsem ovšem zohlednil pouze do určité míry, ale tentokrát tedy slibuji, že od začátku vezmu v úvahu všechny kompromisy, budu sledovat jejich vývoj, protože samozřejmě na kompromisy se nabalují další kompromisy, ale zohlednil jsem stanovisko rady, někdy jsem ho trochu přeformuloval, ale jde mi o to, aby v textu bylo to, co si o věci myslíme my. Samozřejmě rada e, zohledňuje určité společné stanovisko, ale to je něco trochu jiného. Eh, a tady tedy si vzpomínám na diskuze, které se vedl především se zástupcem něco jsem Pokud jde o kapitolu 3 finanční transparentnost a pokud jde o kapitolu 4 konzultace, eh, pak tu máme dvě zásadní změny v kapitole 2, pokud jde o přístup na trh a posílení důrazu karaného na dobré pracovní podmínky a odbornou přípravu pokud jde o poslední dva pokusy, předchozí dva pokusy o dopracování balíčku o přístavech, dá se říci, že měl negativní dopad na to, jak se vyvíjí situace kolem balíčku číslo 3. A já tady teď to budu ilustrovat na několika bodech. Za prvé, přístup na trh, to už není součástí nařízení, ta příslušná kapitala se nyní jmenuje Organizace přístup, přístavních služeb. Existuje celá řada různých eh, druhů poskytovatelů těchto služeb. My bychom rádi měli jednotný. My nechceme nikomu vnucovat jednotný model, ale chceme nechat členským státům volnou ruku v tom, jak nadále budou organizovat poskytování těchto služeb. Nicméně Nikdo nebyl spokojen s kapitolou 2, pro někoho tedy to naše řešení bylo příliš moc, málo, pro někoho příliš moc. Rozpoutala se velká debata, zvláště k tomu přístavnímu balíčku číslo 3. A proto jsem rád, že se mi podařilo dohodnout s příslušným komisařem na tom, že kapitola 3 finanční transparentnost bude eh, takovým jádrem celého návrhu za druhé, celé to nařízení by mělo vést ke zlepšení hospodářské soutěže, ale pokud eh, hovoříme o zlepšení hospodářské soutěže, nesmíme zapomínat také na zlepšení eh, pracovního prostředí a míst a, a tedy sociální dialog a já jsem svědkem toho, že v celé řadě evropských případů dochází k zhoršování pracovních podmínek. Chybí odborná příprava a není možné, aby v 21. století a tedy někdo obsluhoval určité zařízení v přístavu a nevěděl, jestli to místo bude mít ještě zítra, nebo za týden, nebo za měsíc, protože je to nekvalifikovaná práce. Čili je třeba pracovat na zvyšování odborné přípravy, je třeba vést sociální dialog na úrovni členských států, je třeba tedy zvyšovat určitou sociální úroveň, je třeba zajistit to, že tato pracovní místa budou trvalá a bezpečná. A to je samozřejmě problém, který příslušné nařízení samo o sobě nevyřeší. Může však upozornit na určité problémy a poukázat na to, kdo je zodpovědný za danou oblast a pověřit tyto osoby hledáním řešení. Pokud jde o finanční transparentnost, to je tedy takové jádro celého nařízení a kolem něho se rozpoutala debata o státních dotacích. Je to téma velmi ožahavé, protože kdykoliv jsou ve hře peníze, je třeba vyžadovat vysokou míru transparentnosti. A to samozřejmě patří do určité míry i pro ty konečné příjemce. Ta kritéria udělování pomoci musí být transparentní, protože pokud to, a pokud to není, a je třeba zároveň ponechat určité, určitý prostor pro jaksi privátní dohody na úrovni přístavu. Padl návrh ustavit dozor do roku 2015, a pak by tedy měl proběhnout první přeskum fungování tohoto nařízení. A teď je tedy otázka, na co se soustředíme. Důležité nejsou pouze investice, tedy nad určitou prahovou hodnotu, ale také tedy vlastně charakter té přístavní infrastruktury. Další bod se týká autonomie přístavů. Některé přístavy přináší vyšší přidanou hodnotu a proto nemá cenu, aby tedy eh, někdo z Madridu rozhodoval o přístavu v Barceloně a podobně. A to ještě na půl roku dopředu. Tady je potřeba, aby přístavy měly určitou míru flexibility, možnost přicházet s vlastními strategiemi a vzali svůj osud do vlastních rukou. Na tom není nic nového, ale já cítím potřebu to v mém návrhu znovu zopakovat. A konečně, pokud jde o dozor a konzultace s uživateli. Tady nejde najít jedno řešení, které by vyhovovalo všem, ale ty eh, konzultace s konečnými uživateli musí eh, se opírat o eh, tedy stanovení určitých kritérií, ale to, v jakou formou budou tyto konzultace probíhat, bychom měli nechat na vedení příslušných přístavů. A je třeba také tedy ustavit určitý nezávislý odvolací orgán, eh, nebo tedy eh, místo, kde je prostě možné si stěžovat, ať už je to soud, ať už je to ministerstvo, eh, je jedno, jakou to bude mít formu, je ale důležité, aby takovéhle místo existovalo. A na závěr se vrátím k myšlenkám, které si tu už zasloužily určitý komentář. Spolupráce s příslušnými odbory ETF byla velice eh, plodná, protože si uvědomují důležitost tohoto tématu, důležitost toho, jak eh, nutné je zapojit všechny a proto já bych jim chtěl konkrétně poděkovat za velmi dobrou spolupráci. A ještě dvě věci na závěr. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. Eh, června jednu hodinu odpoledne a padl na, vrch odložit tuto lítu o týden. Já s tím souhlasím, protože času je málo. A za druhé už eh, na našem posledním zasedání jsme se stínovými zpravodaji hovořili o tom, že potřebujeme celou letní pauzu na to a potom září na to, abychom zpracovali eh, předložené podněty, vypracovali kompromisní návrhy a pak bychom se k celému tématu vrátili znovu v říjnu. Pokud to schválíte, já vám děkuji a mohu vám slíbit, že se budu snažit vypracovat něco rozumného. Děkuji panu Fleckensteinovi. A nyní tedy se přihlásila celá řada lidí, musíte se bohužel, do diskuze musíte se bohužel omezit na dvě minuty. První Elizabeth Flossenberg. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. Καταρχάς, να πούμε ότι ο εισηγητής... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla dodržet řečnickou dobu. Spravodaj odvedl skvělou práci, pracoval usilovně a hovoří o rozumném řešení, ale chci říci, že je to přístup velmi promyšlený a pečlivý a my se o něj trošku lišíme. My zaprvé uznáváme, že transparentnost je klíčová, protože podporuje hospodářskou soutěž v Evropské unii a podporuje také hospodářskou soutěž e, v investiční politice, což jsou věci, na kterým nám všem záleží. Ale je také to úzce, s, e, úzce souvisí s přístupem na trh. A tady se lišíme vzhledem k jednáním, která probíhají, by mělo dojít k eh, možné, možné schodě, pokud je o pracovní podmínky. A nemůže to být vše odraženo v nařízení. Je to výsledek sociálního dialogu. A tady se s vámi shodneme, ale musíme být velmi opatrní, protože někdy eh, dochází ke sporu se zásadou subsidiarity. Souhlasíme s tím, co jste řekl o nařízení a technických bodech v nařízení a také poskytovatelech služeb. Ano, kritéria, ano, ale tato kritéria v našem přístupu by měla být součástí jednotného systému bez diferenciace, což vyvolá problémy. Článek 7 a revize tohoto článku. Tady bychom se měli zabývat eh, minimálními eh, požadavkům transparentnosti pro výběr omezené skupiny poskytovatelů. Prosím, ještě mi poskytněte čas. Když to neučiníme, tak hrozí námitky a odvolání. Eh, přístavní poplatky orgány, které řídí přístav, by měly stanovat tato poplatky, ať už je to eh, odpovědné orgány, které to mají na starosti, nebo přímo přístav. Tady bychom měli naslouchat eh, členským státům a menší přístavy mají menší objem eh, nákladu, který jimi prochází a proto je bereme v úvahu možná nepřiměřeně. A nezávislé vedení přístavu. To, to je důležité. Proč mluvím tak, proto mluvím tak rychle. Tady nesouhlasíme. Členské státy by měly mít eh, mechanismy dohledu a mají už orgány, které se tím zabývají a které nesou tuto odpovědnost. A závěrem bych chtěla poděkovat, pane zpravodaji. Ano, budeme pokračovat ve spolupráci a budeme se držet harmonogramu, který jste stanovili. Děkuji. Děkuji. Minister, doch. Voorzitter, dank. Uh, onze steun is op hoofdlijn aan de realistische... Děkuji, pane předsedo. My podporujeme realistickou linii našeho zpravodaje. V jádru tohoto návrhu musí být především finanční transparentnost. Víme, že v Evropě je celá řada přístupů, přístavů, které jsou eh, financovány tak nějak pod stolem místními či regionálními úřady, ale neprobíhá to transparentně a zabraňuje to spravedlivé hospodářské soutěži. Pro nás je tedy zásadní především ta finanční transparentnost. Pochopitelně tady ještě existuje napětí mezi tím obecným návrhem komise o státních podporách, který má přijít na konci roku a mezi touto zprávou. Já bych byl rád, aby nám komise poskytla trochu více informací ohledně toho, co vytvoří generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, protože tady eh, to skutečně ovlivní i to, jak budeme přistupovat k, tomu, k této zprávě. Já předložím pozměňovací návrhy k některým přístavním službám, zejména pokud jde třeba o kotvení eh, lodí, tak aby to kotvení probíhalo bezpečně. To je služba, na které by se rozhodně nemělo šetřit, je velice důležitá. A souhlasím s tím, aby se odložila lhuta pro pozměňovací eh, eh, návrhy, protože je to velice rozsáhlé téma a já bych rád, abychom na to měli dostatek času, ale obracím se i na vás, pane předsedo, zda tedy můžete zajistit eh, toto prodloužení lhuty. Vielen Dank. Děkuji. A nyní Gazina Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Bylo tedy dobré slyšet eh, vlastně historii vývoje toho, že se podařilo dospět eh, do závěrečného stádia a já také považuji za dobré odložení té konečné lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže budeme mít tedy delší proces pro úvahy. Samozřejmě finanční transparentnost je důležitá, proto je dobré se na ní soustředit. Je však důležité mít jedna pravidla pro všechny. Pokud jde o kapitolu 2 přístup na trh a organizace postupující, poskytující přístavní služby. Je pravda, že tady je třeba ponechat určitou flexibilitu, protože přístavy se liší, ale například eh, antwerpský přístav je státní, v Anglii to bývají soukromé organizace, takže je to opravdu různá organizace a je tedy důležité mít nařízení, které umožní fungovat jim všem. Pokud jde o pracovní podmínky, o další odbornou přípravu a vzdělávání, to považuji za velmi důležité, ale nesmíme zacházet příliš daleko. Musíme být připraveni modifikovat text. A konečně ještě jedna věc. Částečně jsem se dívala i do textu komise Komise v úvodním ustanovení 20 hovoří o tzv. koncesních smlouvách a koncesionářích. Je třeba tedy odlišovat e, v tomto ohledu individuální postavení přístavů, vy například v článku 4 e, říkáte, že tedy e, poskytování služeb v přístavech by, tady by ty kontrakty měly tedy obsahovat vlastně vše a neměli by se někteří koncesionáři takzvaně vyzobávat třešinky z celé té škály potřebných služeb. A konečně pokud jde o ten dehled, eh, tedy text komise mi připadá, připravila podle mého názoru velmi složitý text, text rady mi připadá lepší, je pragmatičtější a proveditelnější. Děkuji. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Καλωσορίζουμε τις θετικές αλλαγές που... My jsme rádi, že došlo k pozitivním změnám e, ve zprávě pana Fleckensteina. Zejména pokud jde o přístup na, na trh. V posledních měsících došlo ke třem úmrtím v evropských přístavech kvůli nedostatnému proškolení a nedostatným bezpečnostním opatřením. Z těchto důvodů GUE plně podporuje návrhy eh, pana Fleckensteina, které se týkají zdraví, bezpečnosti, odborné přípravy, sociálního dialogu a práv pracovníků. jsme rozhodně pro transparentnost ve všech oblastech. Ale transparentnost by neměla sloužit jako alibi pro zavádění opatření, která by eh, pracovníky zbavila jejich práv a v konečném důsledku by vedla ke snížení bezpečnostních opatření. Jsme připraveni spolupracovat s kolegy, s panem Fleckensteinem na zlepšení eh, tohoto návrhu. Děkuji. Uh, thanks, Chair. The, um... Děkuji, pane předsedo. Chceme poděkovat panu Fleckensteinovi za dosavadní práci. Na potřetí se to podařilo. A chtěl bych eh, zmínit to, co už jsem uvedl u veřejných financí a potřeby transparentnosti. Nemůžeme hovořit o přístavních službách, aniž bychom se zabývali tokem veřejných prostředků do infrastruktury a do provozu. A jak už jsem podotknul, všechny britské přístavy jsou zprivatizovan, takže hovořím o Evropsk, jako zástupce Evropy, nejenom jako zástupce Spojeného království. Proto vítám iniciativu pana Fleckensteina by, eh, se setkat s DG Move a očekám, že komise se jasně vyjádří, pokud jde o státní podporu. Nicméně to nemění můj názor, že to nedává smysl rychle postupovat u tohoto nařízení, pokud nebudeme mít eh, alespoň eh, návrh dokumentu o státní podpoře. A je také klíčové, aby veškerý legislativní rámec respektoval diverzitu evropských přístavů. Ty se velmi liší velikostí, lokalizací, umístěním, formou řízení a také trhy, pro které pracují. A tady souhlasím s tím, že s panem Fleckensteinem, že není třeba použít jednu jedinou metodu, a ustanovení o přístupu na trhu by měla být vypuštěna z druhé kapitoly. Mám tu řadu poznámek a jsem velmi potěšen iniciativou o právech pracujících, sociální normy, prevence vykořišťování u příležitostných dělníků a také souhlasím s tím, že pilotáž a hloubení přístavu by mělo být vypuštěno. Závěrem bych chtěl říci, že můj hrubý cíl je zakotvit tuto politiku do širšího rámce udržitelné dopravy, která by respektovala uživatele, životní prostředí a také budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice. A nyní rozhledá máte. No. no No. You are not on the list, eh? Vy nejste na seznamu. I'm shadow. Okay. No. uh, <laughs> grazie, presidente. Uh, eh, sebene... Děkuji, pane předsedo. Návrh komise prosazuje otevřenost trhu, aby upřednostila konkurenci a zmírnila monopoly v tomto odvětví. A některé aspekty mohou být problematické, zejména u řízení malých přístavů. Je, jsou to velké rozdíly mezi přístavy severu Evropy a jihu Evropy. Ta, ty první jsou mnohem eh, lépe ředitelné a zdají se být efektivnějšími. Takže existují rozdíly mezi zeměmi severu Evropy které respektují určité podmínky a normy, které jim umožňují být efektivnější. Vzhledem k problematice přístavních služeb. Tudíž hovoříme zejména o normách pro severní Evropu a obáváme se, že administrativní zátěž a omezení zhorší situaci, pokud jde o služby. Ale chtěli bychom zamezit eh, přetěžování eh, malých přístavů. A snad omezit eh, počet poskytovatelů služeb tam, kde to přeprava neodůvodňuje. Ochrana životního prostředí by měla být vzata v úvahu, abychom omezili počet poskytovatelů služeb když budeme zkoumat situaci případ od případu. Je třeba uznat, že existují velké rozdíly a návrh nebere dostatečně v úvahu tyto specifické rysy. Tudíž si myslíme, že středozemní přístavy jsou poškozovány. A sociální aspekty je třeba také řešit podle jednotlivých kategorií pracovníků. Uvítali bychom, kdyby, bylo, kdyby se jednotlivé společnosti mohly uspořádat služby na základě tendru a také bychom chtěli, aby pracovníci byli chráněni, pokud o jejich práci. Předložíme pozměňovací návrhy a to se týká i pilotáže, která by neměla být pod tlakem. Transparentnost je důležitá, musí být zaručena, pokud je o veřejné investice. A musíme také lépe eh, sledovat eh, situaci z hlediska Evropského účetního dvora a Evropské komise. Nebude možné eh, realizovat pokroky, pokud jde o harmonizaci, protože je tu řada přejitostí pro národní úřady. Pan předseda. Ja, vielen Dank, aber... Děkuji, ale bylo by to nefér vůči ostatním, kdybych vás nechala pokračovat. tady nyní Jackie Foster. Yeah, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji, jehož práce byla opravdu dlouhá a náročná. Peter je také naším zpravodajem KC a víte, že my jsme privatizovali přístavy před 30 lety a Jde nám na to, aby, no, o to, aby tedy výsledná podoba nařízení neměla negativní dopad na jejich fungování, ale já myslím, že tam pořád ještě je mm, prostor k manevrování, ale chybí tedy flexibilita u problematiky pilotáže, hloubení a podobně. A také tedy v připomínkách zpravodaje vidíme určité problémy pokud jde o nasazení práce. My jsme například tedy z velmi dobrých důvodů zrušili to eh, národní eh, schéma eh, pro pracovníky doku, protože se nám neosvědčilo. A nechceme se k tomu vracet. Malé přístavy také měly výjimky původně v textu, ale nyní tam chybí. My si myslíme, že by to tam mělo zůstat. A konečně Pokud jde o PSO, tedy eh, závazek poskytování veřejné služby, to, že řídící orgán by něco takového mohl vyžadovat, s tím my nesouhlasíme, ale jinak děkujeme zpravodaji. Děkuji, děkuji také, že jste dodržela čas. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s řadou kolegů, kteří hovořili přede mnou. Zpráva Fleckenstein číslo dvě skutečně je pokrokem. Přístup pana Fleckensteina je praktický a realistický a díky tomu můžeme s tímto tématem pokročit. Já bych chtěla položit tři otázky. Za prvé, jak oddělit finanční transparentnost a přístup na trh? Pokud chcete finanční transparentnost, tak samozřejmě asi chcete vědět, jaké jsou podmínky přístupu na trh. Pan Fleckenstein eh, eh, radikálně tyto dva koncepty rozlišuje a musíme si položit otázku, co to bude znamenat v praxi. Druhá otázka se týká těch, kteří poskytují jednotlivé služby. My nechceme, a říkal to Petr Van Dalen, aby třeba docházelo k takzvanému cherry picking, zejména například eh, u toho kotvení. Je třeba, aby přístavní úřady řekly, tak ano, budete poskytovat tu službu, ale 24 hodin denně a se, všemi, se vším, co to obnáší. A třetí otázka. My nechceme eh, denní pracovníky, nádeníky, protože to je systém eh, zcela překonaný. Navíc trhy jsou stále flexibilnější. A co tady k tomu má pan Fleckenstein? Ne? A, Entschuldigung. Ivo Belet. Omlouvám se, Ivo Belet. Thanks. Thanks very much, uh, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že zpravodaj zapracoval některé moje připomínky a, a Zdůrazňuji tedy, že souhlasím s panem zpravodajem v tom, že neexistuje jeden model, který by vyhovoval všem. A tedy některé systémy řízení přístavu v některých členských státech už konkrétně schválila Evropská komise, takže na tom už se nedá nic měnit, protože v takovém případě tedy ty přístavy vyhovují kritérium přístupu na trh pokud jde o závazky poskytování veřejných služeb, tady jste správně hovořili o tom, že je důležité tedy u všech zakázek zabránit tomu, aby si někdo vybíral jen určitou část služeb. To tež platí o poskytování veřejných služeb a možná bude ehm, třeba mít možnost uvalit tuto povinnost poskytovat služby veřejnosti právě proto, aby nebylo možné vybrat si jenom něco. A konečně vítám návrh, který se objevuje v úvodním nařízení, eh, ke kterému bych rád předložil pozměňovací návrh. A konečně, pokud je o pilotáž, pane předsedo, souhlasíme s tím, že aby se neocitla v tomto nařízení, je třeba ji klasifikovat jako službu veřejného eh, zájmu a to tež se eh, týká tedy hloubení dna. Děkuji. A nyní pan Kirkos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za skvělou práci v oblasti, která je velmi obtížná. Několik slov musím říci, že existují v řecké situaci specifičnosti, poplatky. My jsme zemí v krizi a je tu velká konkurence a přístavy dostávají státní dotace. Co se týče finanční transparentnosti, proto jsme na 100%. Přáli bychom si, aby malé přístavy byly vyloučeny z odstavce 12 článku 2, pokud jde o jejich účetnictví administrativní zátěž by pro malý přístav byla velmi eh, příliš vysoká. Pokud jde o koordinaci s uživateli přístavních služeb, jsme proto, ale nemělo by to být závazné. A závěrem bych řekl, že návrh zlepšuje výkonnost přístavů a více zdůrazňuje transparentnost, zejména u investic. Děkuji zpravodaji. Danke sehr, jetzt Dominik. Děkuji a nyní Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Pravděpodobně velká odlišnost ve velikosti a v systému přístavu a e, stará tradice v násilí u sociálních a obchodních vztahů to je tradice a je to již čtvrtá zpráva komise a druhá zpráva kolegy Fleckensteina zažili jsme zde horké chvilky před několika lety. Ta zpráva je velmi propracovaná, velmi dobrá a schvaluji celou, celou řadu postojů. Pružnost eh, a nebudu hovořit o hloubení a pilotáži. A mám otázku a výhradu. Otázka. Je to významný rozdíl mezi úřady a správci. V některých přístavech je to stejné, v jiných přístavech to není stejné. A je obtížné je vlastně e, spojit v jednom pozměňovacím návrhu. A měli bychom e, vlastně e, vytřídit úřady od správce přístavu. Někdy se vlastně ty povinnosti řeší formou koncese. A je to skutečně obtížné, protože u některých přístavů, které jsou soukromé a kde vlastně neexistují úřady tohoto typu, a jinde ty úřady jsou velmi důležité. A mám tedy výhradu, pokud jde o kontrolu. Pokud je kontrola odlišná ve všech členských státech a narazíme na skutečné problémy, aby ta kontrola byla srovnatelná a efektivní. Takže já bych se postavil proti a to je náš asi největší rozpor. Byl bych pro interaktivní eh, a jednotnou kontrolu, protože některé země budou kontrolovány a jiné země nebudou kontrolovány vůbec. Děkuji. A nyní Senda. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem se podílela práce, na práci na těch už čtyřech návrzích a vítám ten nový pokus, který považuji za uh, užitečnější, uh, když uh, na něčem bychom se shodli, na něčem ne, ale neměli bychom se snažit ten text vyprázdnit, to by nebyl dobrý příklad. tom novém návrhu, myslím, se objevují velice zajímavé náměty. Já bych ovšem ráda, aby všechny aspekty související s konsolidací nebo s uznáváním, posilováním výsledků sociálního dialogu se tady nějak odrazily. A to platí nejen pro toto odvětví, ale i pro jiná. Byla bych eh, ráda, aby se to tady odrazilo ještě více. Zajímalo by mě také, jak eh, rada se tomu postaví. Byla tady zmínka o státních podporách. Je to tady zmíněno v bodě odůvodnění. Nevím, jestli tím nějak usnadníme transparentnost. Eh, my říkáme, že chceme podporovat i konkurenci mezi přístavy. Já jsem ráda, že i třeba lodivodské služby jsou uznány jako veřejná služba ale je třeba skutečně posílit tu konkurenci mezi přístavy, zajistit, že bude transparentnější, průhlednější a v tomto smyslu si nejsem jistá, že ty články, zvlášť článek 14 a 15, jestli přispějí ke zlepšení transparentnosti. Není mi moc jasné, zda skutečně tím tu transparentnost vylepšujeme. A konečně myslím, že je zcela nemístné co tady říkal zpravodaj ohledně toho, zda Madrid má rozhodovat o tom, co bude v Barceloně. Já bych chtěla upřesnit, že o tom nerozhoduje Madrid, ale parlament, tak jako v Německu rozhoduje spolkový sněm, protože pak bych mohla eh, tedy eh, pochybnit, proč Berlín rozhoduje o důchodech ostatních Evropanů, ale to, myslím, není vhodné téma a je na španělském parlamentu, aby sám rozhodl o poplatcích ve svých přístavech. Jsou to různé modely fungování a sám zpravodaj to na začátku uznává. Děkuji, Lucie. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že zpravodaj se opravdu snažil ponechat na stole myšlenku státních dotací a kdyby jeho nebylo, tak by asi zapadla, takže za to děkuji. Ostatní měli už užitečné eh, připomínky, ale pokud tam tedy dáme práva pracující, sociální dialog a tak dále a <clears throat> jsou to důležitá témata, ale víte, že Spojené království v tomto ohledu eh, je v trochu jiném postavení, jak už řekla Čaky. A to se týká tedy nejenom těch velkých přístavů, ale také odborů. A my bychom tedy dali přednost tomu, kdyby takovýhle návrh vůbec neexistoval. A to, co tu řekl Keith, pokud jde zvláště o nutnost to rychle protlačit, protože je třeba, abychom dosáhli určitého pokroku, Je třeba nezapomínat na to, že právní jistota v oblasti poskytování státních dotací je naprosto zásadní. A já se tedy obávám, že my vlastně postupujeme špatně. Pokud je o lepší regulaci Ines, už o tom hovořila, ale já jsem tedy četla ten návrh k lepší regulaci a nevidím při nejlepším svědomí, jak to, co tu děláme my, jak to, co dělá komise a rada, může věc zlepšit zvláště pokud jde o vyhodnocení dopadu. Vycházíme z předpokladu, že pokud dojde k nějakým zásadním změnám, očekáváme, že bude provedeno vyhodnocení dopadu na životní prostředí, sociální vztahy a tak dále. A nic takového nemáme. A já rychle přečtu odstavec, který k tomu máme. Orgány se shodly na tom, že legislativa by měla být komplexní a jasně a srozumitelná včetně jasně formulovaných požadavků na výkaznictví a záznamy, praktická k implementaci a nákladově efektivní. A teď mi řekněte, jestli opravdu myslíte, že tenhle návrh tyto kritéria plní. Spravodaj tedy odvedl vynikající práci, ale my rozhodně ne. Děkuji a nyní Petr Lunke. Het maakt My tady mm, kráčíme cestou přístupu podle potřeb trhu a já myslím, je, že je důležité v tomto ohledu konzultovat i uživatele přístavů a zjistit, jaké jsou jejich potřeby, tak, aby jim byly nabízeny opravdu potřebné služby a byla vytvářena opravdu a, dobrá pracovní místa. A tam, kde potřebujete pracovat tedy s těžkými stroji, je samozřejmě dobré mít odbornou přípravu. Děkuji. Děkuji také především za to, že jste byl stručný. A nyní dávám slovo komisi. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já budu velmi stručný, nebudu popisovat velmi vyčerpávající dopadovou zprávou, která je v pozadí této významné iniciativy, hodnocení dopadu, které bylo o to závažnější, že jsme předstoupili již po třetí ve velmi citlivé otázce. Ale významněji bych eh, podotknul tedy obsah, obsažnost jednotlivých vystoupení. Máme velmi kvalitní návrh eh, druhé Fleckensteinovy zprávy a máme informace, že pokud jde o transparentnost, je to významný příspěvek a určitě eh, potřebný příspěvek proto, abychom usnadnili schválení Eh, nového nařízení o blokové výjimce týkající se přístavu. A nejen pokrývající přístavy, ale eh, také, aby to byla tedy eh, významná bloková výjimka. Ne, nezabývat se pouze mm, rozsahem investic do přístavu. To je důležitý aspekt. Také vítáme další důraz na samostatnost přístavu, zejména finanční samostatnost přístavu, což je odpověď na otázku položenou eh, o někdy matoucí úloze eh, zprávy přístavu a úřadu. Také vítáme sociální zaměření této zprávy. Myslím, že některé z myšlenek jsou velmi zajímavé. U některých eh, bychom byli opatrnější, zejména když se budeme mm, zabývat dokaři, tak eh, tyto aspekty by neměly být zahrnuty v návrhu. A povinný přenos práv vzhledem k různorodosti situací v členských státech a měnícímu se trhu práce o čemž hovořili minimálně dva řečníci dnes, tak i tento aspekt bychom eh, řešili opatrně. Pokud je o přístavní služby, tady vítáme, že zpravodaj a návrh zprávy se snaží rozšířit ten pojem a dokonce i název se změnil. Hovoříme o, o, organiza- o jednotlivých prvcích eh, přispívajících k organizaci přístavních služeb a chceme zachovat zásadu volby. Tedy výzva pro všechny, abyste i nadále podporovali návrh, který jasně ukazuje, že zásada volby je základní zásadou, protože i, i tak eh, usnadňujeme, aby režim státní podpory byl co nejvýznamnější. Další aspekt, eh, který je třeba zachovat eh, v této kapitole, je kodifikovat postupy pro výběr přístavních služeb. Proč je to důležité? Kvůli rovnému zacházení jednotlivých subjektů. A je to také důležité, protože to zamezuje nákladným stížnostem pro provozovatele přístavu. A v neposlední řadě to také pomáhá lépe posoudit kontrolu která je někdy ze strany investorů mimo EU. Tedy nejdůraznější nástroj pro eh, tato investiční rozhodnutí je kodifikovaný postup a my jsme navrhli něco, co je vlastně poněkud zlouhavé. Eh, je to vlastně odraz procesu koncese, koncesního řízení, ale je na vás, abyste to zdokonalili. Eh, nejsme přisvědčeni, proč to někteří chtějí vypustit. A my jsme jasně uvedli, že to může být předmětem výlučných práv. Proč do toho nezapojit i pilotáž, co se týče práce okolo přístavu. A i to by mělo být eh, řešeno na základě obecného, obecné volby. Pokud jde o působnost, eh, tak jsme citliví vůči některým připomínkám kolegů zde v tomto sále. Zřejmě je tu prostor pro to, abychom vyňali malé přístavy. E, značně sympatizuji s předloženými argumenty a nařízení má skutečně řešit e, ty přístavy, které představují aktivity na evropské úrovni. A je to podle pokynů pro té pokud tam zachováme přístavy, které jsou v pokynech pro sítě TNT, tak eh, to zřejmě bude ta správná hladina. Úroveň děkuji mnohokrát. A nyní Knut Fleckenstein, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Nebudu reagovat na všechny body, protože je evidentní, že tu tady padlo mnoho připomínek a to i v rámci diskuze k pozměňovacím návrhům chci ale um, vyjasnit dvě nebo tři nedorozumění. Takže první z nich se týká paní Ariela Sender. Samozřejmě e, tím nechci naznačovat e, něco v tom smyslu, jak je na tom Španělsko. Chci jenom říci, že nejde o daně, jde tedy o vlastně e, stanovení úlohy té přístavní Eh, toho vedení přístavu, ale samozřejmě můžeme o tom debatovat i soukromně. Za druhé, vím, že přístavy ve Spojeném království mají jedinečné problémy. My jsme, já jsem tedy během té poslední diskuze Eh, žertoval eh, v tom smyslu, že bychom kvůli Spojenému království měli dát do návrhu větu platí pro všechny přístavy s výjimkou těch na ostrovek, Ale myslím, že i tyto přístavy se potýkají s určitými objektivními problémy a jistě to tedy v přátelském duchu vyřešíme. A teď tedy několik příkladů, kde jsme se dobrali dobrého výsledku. Celá řada kritických připomínek, které to dneska padly, je mi známa. Já jsem o nich uvažoval. Týká se například úlohy malých přístavů, přístupu na trh, který se liší. Říkal jsem si, jestli e, to nepůjde formulovat nějak lépe jinak, nebo jestli se třeba lepší formulace nenajde v průběhu debaty. Pokud jde o transparentnost a přístup na trh, to tedy lze řešit současně, nejde pouze o náklady, ale o transparentnost všech těchto nákladů a také transparentnost kritérií pro nastavování cen. A pokud jde ke, o připomínky ke zínu, u celé řadě věcí mohu říci ano a jistě se tady podaří najít lepší formulace. A na závěr tři body. Za prvé, vy říkáte, že některé, v některých ohledech mají severní přístavy lepší pozici než jižní, že třeba fungují efektivněji. Ale pokud by tomu tak mělo opravdu. Ale já jsem schopen tady přinést příklady i o přesně opačném principu a proto je třeba vlastně poučit se, zjistit, jestli v těch přístavech eh, na jihu nelze něco zlepšit, ulehčit například té tvrdé a těžké práci. Trh práce se mění, jste řekli, a hm, to je samozřejmě také třeba zohlednit. Je naprosto jasné, že kdybychom to formulovali trochu eh, jinak, eh, mohli bychom vlastně uškodit pracujícím v přístavu. My tedy tímto nařízením nechceme nic měnit na pracovním mm, uspořádání v přístavech, ale chceme jen upozornit, že i tato pracovní místa jsou velice důležitá pro konkurenceschopnost konkrétních přístavů a že je třeba opírat se o princip solidarity či jiné principy sociálního dialogu a už jenom z toho důvodu považuji za důležité zmínit tento aspekt, protože to vysílá signál lidem, kteří pracují v evropských eh, přístavech, že tedy na ně bereme ohled. Je také třeba se dohodnout na některých věcech. Jestliže ředitelství pro hospodářskou soutěž přijde s tím, že nerozpracovalo zatím dostatečně problematiku státní podpory, můžeme přesto hlasovat o tom, co už považujeme za správné. To můžeme odhlasovat a budeme vědět, jakým směrem se ubírat. Pokud jde o radu, já si myslím, že je důležité, abychom se podívali na to, co je tedy na pozici, eh, na stanovisku rady užitečné, co bychom mohli převzít, ale i tady budeme muset hledat kompromis Nejde o to, abychom do předpisů převáděli vše, co rada navrhuje, ale je třeba, abychom vedli dialog a zjistili, co je užitečné, co zlepší návrh. My jsme v takové zvláštní situaci, protože je pro změnu byla rada rychlejší než my, obvykle je to opačně, ale tentokrát nás předběhli a bude tedy třeba všechno přeskoumat budem a těším se na další spolupráce. Děkuji, děkuji panu Frankensteinovi a dalším, kteří se věnovali debatě. Konečná mnohuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je tedy přeložena na vaši žádost na 29. června poledne. Děkuji a dostávám se k dalšímu bodu jednání, které bude za zavřenými dveřmi informace o třístranných jednáních, takže tady nemůže být ani komise.